Colleagues, good morning. Dobré ráno, kolegové, kolegyně. Takže znovu zahájíme zasedání a ještě předtím pan Bradburn tady má nějakou technickou připomínku. Děkuji. Já bych chtěl nadnést obecnou záležitost, která se netýká jen tohoto výboru ale včera k tomu došlo a to je případ, že naši asistenti parlamentní jsou často vyháněni ze svých míst, aby udělali místo jiným institucím. A to se netýká jenom mých asistentů, ale i jiných asistentů. Oni jsou nezbytní k tomu, abychom prováděli naši práci. Oni sledují naši činnost, oni dělají poznámky, pomáhají nám. V naší poslanecké práci jsou vlastně druzí nejdůležitější eh, v tomto, v tomto sále. Eh, samozřejmě kromě, eh, kromě, všichni ostatní, kromě sekretariátu, jsou jenom na ozdobu. <laughs> Takže když jsou nějaké problémy s počtem míst, tak já musím trvat na tom, aby žádní asistenti eh, nemuseli opouštět svá místa. Děkuji. Thank you, uh, Philip. I, I know we've had a particular... Ano, děkuji. My jsme měli problémy, zvlášť tento týden, tento problém tady už byl dřív, ale ano, je to proto, že ten sál je malý, takže je to tady nabité, ale já to beru na vědomí, i, i oprávněně to tady předkládáte. A e, včera, když jsem vám tak trochu vyčinil, tak jsem, tak mi šlo o, o to, aby právě tady měli opravdu to právo na odpověď. Myslím, že bychom měli požádat aby eh, všichni zaměstnanci a vysie, aby byli eh, vstřícní vůči, vůči těmto potřebám našich asistentů. Když máme tak málo místa, jako například teď. Něco jiného je, když jsme ve větším zasedacím sále naproti. Bereme to na vědomí a zmíníme to. A nyní přejdeme k hlasování. Jste-li připraveni? Máte připravené karty? Nejprve provedeme test. Takže je to ve, je ve Štrasburku vaše karta? Mhm, tak to bude asi trvat. Máte všichni karty, kromě jednoho případu? Nějak všichni, takže provedeme test. Zahajuji hlasování. Ještě počkáme na pana Elka Drauiho. Všichni hlasovali, konec hlasování. A máme 25, 21 pro, 4 se zdrželi, nikdo proti. Takže tím pádem jsme chválili usnesení, že předseda je výborný. Takže máme tady eh, návrh Bílé knihy o klimatických změnách, stanoviska tedy k této Bílé knize. Pozměňovací návrh 3, pan Auken. Kdo je pro? Já se omlouvám, paní Auken, to není pan Auken, já se opravdu omlouvám. Všichni, kdo jsou pro, proti, zdrželi se. Takže schváleno. Další je pozměňovací návrh eh, odstavec 2, návrh 4 pro, proti, kdo se zdržel? Zamítá se. Odstavec 3, pozměňovací návrh 6. Helka Draují, paní Sehnalová, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? Chcete prověřit? Prověříme šestku. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec. Paní Deverák je proti, my víme. 15 pro, 13 proti, jeden se zdržel. Schváleno. Sedmička odpadá. Druhá část, ano, takže musíme hlasovat o té první části sedmičky pana Vlasto, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Marinesku, pětka, kde pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. A nyní tady máme kompromisní návrh A. Všichni, kdo jsou pro, proti, zdrželi se, tím pádem je to schváleno. 8 odpadá. Devítka je rozdělené hlasování v první polovina až k Reducing CO2 Emissions, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část je zbytek textu, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 3b, nový, 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 4. Kompromisní návrh B. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Takže 36 odpadá. 12 to pořád platí. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 13, tedy v odstavce 4a, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 14. Paní Tykal. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 15. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 16. Odstavec 4b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já si to chci ověřit. Můžeme prosím pozměňovací návrh 16 paní Tykau prověřit? Všichni už hlasovali. Konec hlasování. 12 pro, 17 proti, takže se to zamítá. Další se stahuje 18, vlast, to bude pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19, 5A nový, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 2021 odpadají, 22 paní Tykao, ústní pozměňovací návrh. Paní Tykao, Děkuji, pane předsedo. Takže po Common Maritime Policy by tam mělo být which takes into due account a zbytek zůstává tak, jak je, to znamená námořní doprava a tak dále. Čili which takes into due account, to je ta oprava. Jsou proti tomuto pozměňovacímu návrhu nějaké námitky? Pokud ne, tak pozměňovací návrh 22 s tím ústním pozměňovacím návrhem pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 23.5b Marinesku, kde pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Šestá, 25, paní Tykao, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6b, 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis C, odstavec 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 až 32 odpadají. Odstavec 7a, nový Marinesku 33. To je pro, Proti? Kdo se zdržel? A to je schváleno 34, kde je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 35 až 36 odpadají. 37, 7b Marinesku, kde pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 8a ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana vlast, paní Vlasto. Váš ústní pozměňovací návrh, ano. Já bych chtěl, abychom přidali na konec. Tam, kde říkáme, potrhává, že ještě fina- dostatečné financování této informační kampaně je nezbytné musí být za to práno v potazu v potaz po uspůsobení návrhu potřebám jednotlivých eh, států a regionů. Je, je tedy jasné, jaký je ten pozměňovací návrh? Jsou proti tomu nějaké námitky? Takže hlasujeme o tom návrhu s tímto ústním návrhem, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Jednička, rozdělené hlasování, první část, whereas až po is increasing, kde pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno druhá část, and this climate change, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. První část se přijímá, druhá část se mítá. Dále dva. Úvodní ustanovení A, malé A, vlasto, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A konečné hlasování. Takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 33 hlasovali, 34 s paní 32 pro, Dva se zdrželi, nikdo proti. A vy už máte kartu. Takže 31 pro, nikdo proti, Dva se zdrželi. Tím pádem schváleno, blahopřejeme. A dalším bodem na pořadu jednání to jsou eh, ty oznamovací formality pro lodi. A eh, prosím, aby ti z vás, kdo tu nemusí být, opustili sál. A já předám slovo místo předsedovi, nebo místo předsedkyni abych se mohl podívat na zemědělský výbor. Takže prosím, pane místo předsedo. Já doufám, že náš pan předseda neopustí na příliš dlouhou dobu. A dávám slovo panu Stevsovi. Je to prezentace jeho zprávy o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je to sdělení ze strany komise, doslova akční plán. Je to návrh na budoucí směrnici. V tomto sdělení komise vysvětluje, jakým způsobem chce povzbudit dopravu no, přístavu, aniž by se vytvářely nové typy překážek e, v oblasti obchodování e, se zbožím mezi Evropskou unii a územími mimo Evropské, Evropskou unii. Tato opatření eh, jsou dlouhodobé povahy, mají být eh, implementovány roku 2010, má dojít určité racionalizaci dokumentace, potom má být krátkodobá implementace do roku 2013 a na závěr jsou ještě také eh, vypracována doporučení členským státům. To jsou doporučení která mají být uplatněna do roku 2020. Je tady celá řada důvodů, proč tato opatření mají být přijata v rámci IMO. Je to také otázka bezpečnosti a legislativa v oblasti bezpečnosti se mění. Uvědomili jsme si, že v případě počítačového zpracování dokumentů v přístavech se musí provést určité změny, musí se udělat změny na úrovni členských států, čili komise navrhuje, aby členské státy naplňovaly mezinárodní opatření. Existuje tzv. systém Safe SeaNet, musí se také monitorovat lodě, to je naprostý základ tohoto dokumentu. Dále má dojít k centralizaci informací v případě přepravy karga a v rámci lodí, které se pohybují v Evropské unii, tak eh, už se některé formuláře naopak nebudou muset vyplňovat. Je to podobné jako v případě karga, které se překládá na nákladní vozy. Čili tato legislativa se především má týkat eh, obchodu mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. Já si myslím, že ten návrh jako takový je dobrý. Musíme se pokusit povzbudit tento typ dopravy, protože velice často je ekologický, ne, neškodí životnímu prostředí a často lodní přeprava není používána, naopak je využíváno nákladních vozů. Chtěl bych eh, vysvětlit celou řadu bodů, které jsou uvedeny v návrhu komise. Není to pouze otázka zjednodušení, ale také harmonizace. To je velice důležitý faktor. Eh, druhá věc, kterou také uvádíme ve svém dokumentu, nebavíme se pouze o administrativních záležitostech v oblasti dopravy, ale musíme vzít v úvahu také otázku cel. A cla jsou možná ještě důležitější než sama dopravní otázka. Je to důležité, abychom zavedli takzvané revize stavu v oblasti cel a bezpečnosti. Jsou tady nejrůznější aspekty, které musíme řešit eh, zároveň. Pokud ne, tak eh, bychom v praxi nedosáhli příliš významných výsledků. Můžeme říci, ano, měli bychom dělat to a to, ale pokud se nezjednoduší i cla eh, v konkrétní oblasti, tak eh, v praxi ty výsledky nebudou příliš hmatatelné. Čili ve své zprávě se snažíme zdůraznit že komise i rada si musí uvědomit jednotlivé podoblasti, které se řeší v návrhu komise a tyto jednotlivé aspekty musí vzájemně do sebe zapadat, pokud ne, tak opět nebudou nekonkrétní výsledky. Jeden problém pro radu, ani ne tak pro parlament, je otázka jediného společného jazyka navrhuji jasný návrh, podobně jako v oblasti letectví by společným jazykem měla být angličtina. A jak jsme viděli také v oblasti navigace, systém Safe SeaNet je kontrolován Lizabonským střediskem. Je to místo, kde dochází k výměně dat a informací. Eh, tady jsem včlenil celý odstavec, eh, který se týká také kontroly přístupu eh, k těmto informacím. Je velice důležité, abychom měli dobrý přehled, kdo jak informace využívá. Je tam celá řada citlivých věcí. Musíme tedy zajistit, aby úřady přijali patřičná rozhodnutí, kdo a má a kdo nemá přístup k těmto datům. Dále je to otázka objasnění pojmu elektronický přenos údajů. Celá řada lidí pracuje v této oblasti a existují nejrůznější interpretace tohoto termínu. V podstatě v praxi nedochází opravdu k elektronickému přenosu údajů. Pokusil jsem se tedy vysvětlit tuto konkrétní definici, aby lidé měli představu, co znamená elektronický přenos údajů, co to konkrétně obnáší. Také došlo eh, k zjednodušení formulářu FAL. Dále se řeší otázka krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů. Například eh, řešíme osvědčení o výjimce z povinných eh, lodivodských služeb. Organizace těchto služeb by se měla zlepšit, existují určité problémy, někdy je obtížné, eh, aby se lodě dostaly jak do přístavu, tak z přístavu. Co eh, to je? jednak finanční potíže, ale také existují velice složité postupy a předpisy. Takže kapitán lodi než obdrží tento certifikát nebo to osvědčení, tak eh, někdy jsou tam opatření, která jsou velice přísná, která se týkají především bezpečnosti. Já vím, že některé členské státy o tom nechtějí slyšet, ale já bych rád věděl, co se o tom myslí kolegové, poslanci. Pokud kapitán přijede do nějakého přístavu, tak eh, může dojít k osobní kontrole těchto pracovníků a kapitán by měl mít možnost, aby šel osobně do přístavu, aby tam měl tedy osobní přístup. Měli bychom pamatovat na to, že neřešíme pouze námořní dopravu, ale také vnitrostátní říční dopravu, že ta pravidla patří i v této, platí i v této oblasti. Často také dochází k přechodu eh, z námořní dopravy, kdy lodě vjíždějí do říčních toků, čili měli bychom se podívat, eh, co s tím. Mohli bychom mít další návrh, který bude řič, řešit systém IRS, což je říční informační systém, který by mohl být uspůsoben tak, aby eh, byl v souladu se systémem Safe SeaNet. Slabinou přístavů velice často bývá právě to propojení mezi námořní dopravou a říční dopravou. A poslední věc se týká termínů v návrhu komise. Tady je rok 2013, já si myslím, že bychom tento termín měli prosadit. Znamená to také dlouhodobé investice a myslím si, že návrh komise je z tohoto hlediska reálný taktického hlediska, pokud začneme hovořit o nějakém jiném datu, tak eh, by to nebylo vhodné. Já si myslím, že bychom měli prosadit rok 2013 jako lhutu a doufám, že i v, této, v tomto období se vyřeší ekonomická krize. Doufám, že dojde k opětovnému ekonomickému nárůstu a doufám, že i v této oblasti právě dojde k určitému oživení. Čili musíme zajistit, aby právě v tomto období tento systém vznikl, aby byl implementován, aby lidé začali investovat do oblasti lodní dopravy, protože je to důležité. Takže, pane předsedo, to je v zásadě vše a doufám, že kolegové budou schopni podpořit tuto směrnici. Děkuji. Děkuji. Pane Stax samozřejmě nás zajímá eh, jednak ta eh, kvalita té zprávy, ale, zprávy, ale také váš aktivistní přístup, pokud jde o krizi. A nyní bych chtěl dát slovo panu Grandes Pascual, jakožto stínovému zpravodaji. Pane předsedo, pane Starksi, Můžete si být jistý tím, že eh, budete mít naši podporu. Eh, při první diskusi eh, už jsme mluvili o tom, že ta zpráva podle našeho názoru obsahuje mnoho pozitivních aspektů, takže já to mohu jenom znovu potvrdit a chci zdůraznit váš vynikající způsob práce. Vy jste se znovu sešel, znovu jste mluvil se všemi osobami, kterých se to týká, se stínovými zpravodaji a e, také jste uspořádal slyšení a tam e, vlastně nám lidé z praxe přesně vysvětlili, jaké jsou jejich zkušenosti a jaké jsou jejich potřeby. E, takže ta zpráva je opravdu velmi komplexní a e, to, co mě ještě velmi leží na srdci, to naformuluji ve svých pozměňovacích návrzích. Jednak jde o přepracování článku 7a e, o citlivých informacích, výměna citlivých informací. To je věc, která mě opravdu velmi leží na srdci, ale jinak chci říci, že je to právní akt, který usnadní lidem život, e, zredukuje byrokracii a mm, jsem přesvědčen, že i rada zareaguje stejně, stejně pozitivně pozitivně jako parlament. Možná, že mm, by mohly nastat v radě problémy eh, v souvislosti s Eh, s tím jednotným jazykem, který by se tam eh, měl používat. Vy tady zdůrazňujete angličtinu nebo snažíte se prosadit angličtinu, s tím by možná mohl být problém. Možná bychom mohli vytvořit nějaké přechodné řešení, takže bychom řekli, obvykle mm, v běžných případech se bude používat angličtina, ale v některých, v rámci některých eh, přístavních aktivit by bylo možné použít i jiný jazyk. Jinak celkově chci opravdu ještě jednou zdůraznit, že náš postoj je velmi pozitivní, je to velmi technická zpráva každopádně, ale nejde eh, jenom o, o eh, nějaké názorové eh, rozdíly, o to, nejde o diskuse, kde bychom jenom o něčem si vyměňovali názory. Tady jde o to, abychom dosáhli politické schody. A to platí eh, jak pro to sdělení, tak pro to téma celkově. Takže já vám za sebe eh, gratuluji k vynikající zprávě a eh, pokud, bychom, pokud budeme mít nějaké speciální přání, naformulujeme je do pozměňovacích návrhů, jinak můžete počítat s naší spoluprací, vyslechneme si ještě ostatní poslance, kteří se k tomu tématu chtějí vyjádřit a rozhodně se budeme snažit dosáhnout konsensu. Děkuji, pane Grandas Pascal. A nyní má slovo pan Blana. Ano, to, ty, ty problémy, kterým teď čelíme, jsou závažné. Je to problém toho druhu, že máme dobré sdělení komise, které přišlo včas a kvalitní zprávu. Takže tím pádem není vlastně co řešit sdělení komise i přišlo včas. V kontextu tedy nedávného, nedávného vývoje této problematiky a to je vlastně součástí dalšího sdělení o evropském prostoru námořní dopravy. To myslím, že stojí za zmínku. Zmínil to i další stínový zpravodaj. Pan zpravodaj opravdu odvedl svou práci dokonale z hlediska toho, že probral problematiku s kolegy z dalších frakcí, organizovala se slyšení, zazněla celá řada podnětů a myslím, že tohle bude minimálně za dobré kafe, za všechna tahle chvála, ale nemohu než skutečně e, říci a konstatovat, že je tam všechno dobře schrnuto. Jedno doporučení, které se setkalo s pozitivní odezvou, to se týkalo začlenění tohoto sdělení tak, aby to posílilo konkurenceschopnost námořní dopravy tím, že říční doprava bude do návrhu zapojena, protože říční doprava se týká všech členských států a ten, tato doprava je pochopitelně důležitá. Měli bychom vést komisi, aby se zabývala i tou první fází dopravy, a to je doprava vnitrozemská i doprava pozemní. Jde nám o zjednodušení, harmonizaci, ale doporučení, na které jsme přišli, je, že když jakmile se to zboží dostane eh, do přístavu, tak pak často přechází na říční dopravu, takže pokud chceme posílit námořní dopravu, musíme brát na vědomí i jiné druhy dopravy. A musíme povzbuzovat komisi, aby zlepšovala další aspekty, jako například třeba celní eh, kontrolu. To je něco, co často probíhá až dále ve vnitrozemí. A pak jsou tu další aspekty související s dopravou zboží. Není to jenom ta námořní část. Něco si podotknout v článku 3. Tento článek obsahuje definici. Definice toho předávání. Nevím přesně, jak to je s těmi programy operačního řízení. ale tady s tím přenosem, tak já myslím, že nebo si říkám, jestli pouze tyto programy musí být využívány, jestli není nějaká jiná možnost, jestli pokud zavedeme do směrnice přímo nějaké názvy programů, tak mi to přijde, že je to trochu příliš úzce vymezeno, někdo pak může zítra přijít s jiným programem, budoucí Bill Gates vymyslí nějaký geniální zjednodušený program, který se pak stane tím s tou společnou eh, počítačovou platformou nebo programovacím jazykem, podobně jako tedy v jazykové oblasti by to bylo s angličtinou, ale to je taková drobná připomínka. Pan zpravodaj se tím ještě zabýval do daleko větších podrobností. Ale pokud bych měl eh, něco eh, k tomu poznamenat, tak by to bylo právě toto. Jinak si myslím, že jednotlivé frakce, kolegové, kolegyně jsou spokojeni s tímto dokumentem. Nejsou potřeba žádné další pozměňovací návrhy. Myslím, že všechny již byly eh, panem zpravodajem přijaty a byly zapracovány tak, aby parlament, navzdory skvělé práci komise, aby parlament skutečně přispěl k utváření tohoto dokumentu. Mezi parlamentem a komisí by měla fungovat, měl fungovat taký osmotický proces. A rada ano, rada se také musí vyjádřit, ale myslím, že to nebudou žádné eh, líté bitvy. Možná některé členské státy mohou mít problém s těmi lhůtami a tady souhlasím s názorem pana zpravodaje, že bychom se měli držet lhůt, které jsme si vytyčili a řešit některé ty otázky tedy do roku 2010. Děkuji. Děkuji. Jménem zelených, ke kterým náležím, chci říci, že my sdílíme většinu bodů, které se nalezají v této zprávě, ať už jde o literu či ducha tohoto dokumentu. A je to v souladu s návrhem komise, kterým je racionalizovat a zjednodušit Eh, lodní navigaci a tento návrh je podstatně zlepšen dalšími poznámkami a připomínkami. Harmonizace postupů je cíl, který považujeme za velice důležitý a s potěšením konstatuji ten aktivní přístup, pokud jde o eh, ten Eh, historický horizont, řekněme datum 2013. Eh, A to je něčím, co není jenom jakýsi abstraktní aktivismus, ale vyjadřuje to skutečnou vůli dát věci do běhu. A my blahopřejeme k tomuto dokumentu nejenom eh, vzhledem k technickým otázkám, ale také a především, protože podpora námořní dopravy, která méně znečišťuje, využívá méně paliva, která je bezpečnější oproti jiným druhům dopravy, že to je správný směr a zdá se nám to být prioritou i z ekologického hlediska a z, toho, z hlediska našeho správného udržitelného rozvoje. Jenom bych si dovolil dvě poznámky a ty se týkají jazyka a to jak jazyka mluveného, tak i počítačového. Pokud jde o jazyk lingvistický, tedy jazyk, tak my podporujeme rozmanitost Evropy, tím pádem i jazykovou rozmanitost. A zároveň pochopitelně je eh, důležité mít jednotný jazyk v oblasti, eh, v oblasti lodivodských služeb. Ale pokud jde o tuto harmonizaci, tak je potřeba, aby byl nějaký jednotný jazyk. Použití angličtiny v elektronickém přenosu ovšem nemá vytvořit, by nemělo vytvořit nějakou diktaturu jednoho jazyka, která by ohrozila eh, rozmanitost jazyků. Nicméně, je tu také další stránka věci. Angličtina není obvyklým jazykem v některých malých eh, nebo perifernějších, vzdálenějších eh, přístavech. A proto si myslíme, že u těchto přístavů by měly existovat nějaké specifické modality, tak aby tento systém nabíhal jenom postupně a opatrně, aby tyto přístavy nějakým způsobem neznevýhodnil. Pak tu máme eh, otázku elektronického přenosu údajů. A my vnímáme jako pozitivní, že společný programovací jazyk může přispět k lepší harmonizaci. Ale jistě by bylo potřeba, abychom ošetřili otázku kompatibility eh, a interoperability se stávajícími systémy, se systémy pro předávání údajů a s tou platformou SEFSINET. A Jinet. A kromě toho je potřeba, aby eh, chom nezatěžovali naše spoluobčany příliš brutálním způsobem novými povinnostmi. Ano, děkuji vám. A já jsem velice potěšen, že v malých přístavech se stále ještě používá galština. <laughs> Paní Foster. Well, thank you, chairman. Děkuji mnohokrát. Jménem EKR bych chtěla poděkovat panu Sterksovi, panu zpravodaji výborně to seřadil, uspořádal, také uspořádal takový malý seminář pro stínové zpravodaje. Hovořil s celou řadou odborníků, kteří byli ochotni se dostavit na tuto schůzku, což mi přišlo velice užitečné. Co se týče samotné zprávy, tak na počátku jsme byli přesvědčeni, že to, co zde děláme, nebude v konfliktu s žádnou mezinárodní dohodou, že tam nevzniknou žádné problémy, takže v tomto ohledu jsme postoupili ku předu. Myslím si, že pozměňovací návrhy jsou skutečně vynikající. Co se týče pozměňovacího návrhu 23, tak eh, ten je vynikající, protože bere v úvahu jednotnost vnitřního trhu, odpovědnost členských států, čili to bych velice ráda podpořila. Co se týče elektronického přenosu dat a data 2013, tak obecně s tím nemáme problém. Měli bychom ale možná vzít v úvahu to, že, jsou, eh, že tady obchod na krátkou vzdálenost na mořní dopravě. Nevím, do jaké míry tam bude možnost eh, zavedení elektronického přenosu dat, ale myslím si, že to datum je dobré. Uvidíme, jestli budou všichni schopni se přizpůsobit eh, Nicméně, ale jedna otázka, kterou jsme položili odborníkům, možná pan Stark se tady na to může odpovědět. Dívali jsme se na jednotlivé členské státy a dostali jsme se k otázkám karga a kontejnerů. Některé kontejnery jsou um, evropské, některé přicházejí z třetích zemí. Jak se to zařídí, až se to bude papírově vyřizovat? Čili je to otázka vlastnictví těchto kontejnerů. Tady bych eh, chtěla udělat eh, takové vysvětlení, což by mělo být snadné v rámci toho nového systému. Dále otázka společného jazyka. Já tady sedím jako angličanka, čili angličtina moje mateřština, nicméně si nemyslím, že bychom měli být eh, tak tvrdí. Z mezinárodního hlediska v námořní dopravě se používá angličtina, ale když se podíváme na malá místa, malé přístavy, tak eh, i když tady jsou určitá pravidla a předpisy, tak tady existuje flexibilita. Je tady vzájemné uznávání, o tom se zmínil pan Starks také v rámci toho malého slyšení. Nedávno jsem byla na dovolené. Jela jsem takovou tu velkou nákladní, velkou lodí, výletní lodí a ptala jsem se právě, jak to řeší, když tam přijdu rybáři z nejrůznějších zemí. Takže jak velké, tak malé lodě se snaží vždy hovořit místním jazykem nejen tedy anglicky. Já si myslím, že to je velice pragmatické, je to dobrá cesta vpřed, protože chceme mít bezpečnou námořní dopravu, ale celkově jsou to asi poznámky, které bych eh, chtěla říci, takže bych chtěla poděkovat panu Straxovi i všem kolegům z ostatních skupin, kteří nanesli velice dobré poznámky. Podpoříme tuto zprávu a doufáme, že budeme postupovat co možná nejrychleji. Děkuji. Děkuji, paní Foster. Pan Stark se skutečně se vede velice dobře. Takže nyní máme dalšího řečníka. Pana Kína, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád panu Sterksovi také poděkoval za jeho velice zajímavou zprávu. A to nejenom z toho důvodu, že občas uh, si rád dám dobrou kávu, kterou už tady kolega uh, Eh, oznamoval. Já bych měl dvě otázky eh, týkající se tohoto systému. Co se týče eh, předávání dat o zboží, máme AIS, automatický systém identifikace, kde je velké množství dat o stavbě lodi a také o nákladu pro bezpečnostní účely. Možná, že by bylo možné, co se týče zboží a mm, vlastně e, celou, celou věc týkající se nakládky a vykládky zabudovat do tohoto přenosu e, údajů. Možná, že bychom se mohli zeptat komise, nakolik by se tam dal využívat také systém Galileo v budoucnosti, protože pokud se do toho chceme pustit od roku 2013, tak e, bychom systém satelitní satelitní navigace eh, Galileo eh, mohli v té době už také používat v Evropě. A druhá otázka, já si myslím, že je velmi důležité a správné, že se snažíme o zjednodušení lodivodských služeb v Eh, přepravě na krátké vzdálenosti. Jsou, to, jsou tady lodi, které každý týden vplouvají do přístavu a kapitán někdy zná ty vody lépe nežli lodivod, eh, zejména když je to třeba nový lodivod. Takže tady bych rád, abychom došli k nějakému kompromisu. Samozřejmě, že ten kapitán musí složit zkoušku, musí mít osvědčení, ale eh, pak, eh, aby měl tu možnost říci, že nemusí mít za zády lodivoda, když chce eh, připlout, eh, přistát v přístavu, protože se tam vyzná dobře a má dostatek informací. Od kdy bychom mohli takovýto systém začít využívat? Merci, Děkuji, pane Kine. A nyní má slovo pan Vandalen, prosím. Děkuji za tento návrh. Já si myslím, že je to opravdu vynikající návrh zprávy. E, našel opravdu zlatou střední cestu mezi ambiciozními cíly a realitou, ale je tady přeci jenom pár věcí, které e, mě trošku dělají starosti. E, jsou to, tí, jsou to služby lodi vodu. Vy jste říkal, že kapitán by měl dostat šanci pokud často eh, pluje na určité vzdálenosti, na určité trase, aby sám vlastně sobě dělal lodivoda. Ale na druhou stranu, já bych tady rád eh, měl trochu manévrovacího prostoru. Existují velmi specifické podmínky eh, ve vodách, kde se například písečné duny velmi rychle přesouvají a je potom i pro lodivoda mm, obtížné tam tu loď navádět. Takže v takovýchto oblastech pro problematických, si myslím, že by to bylo pro, mm, obtížné. Rád bych, abychom tady měli opravdu určitý prostor pro rozhodování v tom smyslu, že eh, v určitých oblastech by byly i nadále povinné služby lodivoda. Pak jste mluvil o systému SafeSeaNet a o informačních systémech. Mm, to si myslím, že je velmi zajímavé a zajímavé je také to, co jste říkali o tom společném jazyce. Já si myslím, rozhodně je to zajímavé. E, právě proto, že máme, e, že chcete propojit SafeCNet a jiné systémy, tak já bych šel ještě o krok dál. Já bych myslel i na to, že by vnitrostátní říční doprava přešla na jednotný jazyk, protože e, právě na krátkých tratích by to bylo určitě užitečné už kvůli propojení námořní a říční dopravy. A v říční dopravě eh, vlastně eh, by se také postupně eh, se vlastně zaměstnává stále více exotických námořníků, filipínských například a tak dál. A tam došlo k velkému nárůstu v poslední době máme spoustu filipínských námořníků v říční dopravě a ti samozřejmě kromě své mateřštiny mluví na nejvýš anglicky. Čili e, kromě toho e, došlo v poslední době k celé řadě nehod e, lodí, kde já jsem se zúčastnil někdy vyšetřování, čili i pro tyto případy by bylo dobré eh, používat opravdu jednotný jazyk angličtinu, propojit eh, informační systémy a já bych byl dokonce proto, abychom zašli, jak říkám, ještě o krok dále a eh, měli jednotný jazyk i v říční dopravě. Tolik moje konkrétní připomínky, pane předsedo, děkuji. Dobrá. Takže znovu dám slovo panu Straxovi, který se vyjádří. Kdo chce hovořit? Mohli bychom vyslechnout komisi, prosím, pane předsedo? Ano. Dáme komisi slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji za vynikající zprávu, ale také jsem vděčný za pozitivní poznámky ze strany stínových zpravodajů a dalších. Takže jak se stojíme s tímto návrhem? Pan zpravodaj jasně uvedl ty názory, když eh, cestujeme nebo vezeme zboží od, eh, do Německa, třeba z, eh, ze Španělska, tak prostě je to jedna cesta, ale cestou jsou různé překážky a pokud chceme, aby doprava byla hladká, nákladní doprava, tak chceme, aby eh, byla tato doprava byla eh, svým způsobem jiná, hladší, než když vezeme něco po zemi To znamená, že potřebujeme zjednodušení celních pravidel, eh, sanitárních pravidel, ale také legislativy, která se týká přímo námořní dopravy. A to je samozřejmě součástí směrnice, která před námi je. Rada vložila mnoho úsilí ze švédského předsednictví do této oblasti. My jsme se setkávali s radou a na, z posledního setkání vzešel společný přístup. A my jsme samozřejmě trvali na svém postoji, protože ne se vším souhlasíme. Zejména jsme proti, a to jsme řekli jasně, nesouhlasíme s tím datem podle nás není žádný důvod, abychom to extrémně protahovali. Pokud to chceme v rámci politiky 2020 zjednodušit, tak další skluzy nejsou zdůvodněné z technických důvodů. Máme SafeCNet, ten začne být povinný od, již od roku 2011 a s prostřednictvím SafeCNetu bude k dispozici mnoho informací. Členské státy musí tento systém nainstalovat a musí ho zprovoznit. A naše agentura EMSA v této oblasti udělala hodně práce a také e-customs, protože tato elektronická celní, elektronický celní systém vstoupí v platnost v roce 2013. Jistě malé přístavy mohou mít nějaké problémy a podobně, ale u těch malých, velmi malých přístavů, tak tam je to jiné, tam to nechceme zjednodušit tak, jako ten se uvádí v tomto návrhu. Takže hlavní je datum 2013. A jinak, eh, pokud jde o další připomínky z pana zpravodaje, tam jsou velmi užitečné podněty které nejsou v přístupu rady. Myslím, že bychom, že eh, rada by některé tyto věci těžko přijela. Třeba kontrola přístupu. Musíme eh, se eh, například postarat o to, aby ne všichni, aby bylo jasné, kdo k tomu má přístup, protože jsou tam také určité komerční zájmy. Elektronická část ano, potřebujeme nějaké vyjasnění, jaký bude ten jazyk, jestli to bude XML nebo něco jiného. Možná by bylo dobré, aby to bylo ne v tom hlavním textu, ale aby to bylo, řekněme, třeba v příloze, abychom mohli modifikovat ty technické podmínky My máme také problém se vzduchem v, tomto, v této místnosti. Já jsem ráno, když jsem sem vkročil, tak eh, jsem chtěl nejradši zase odejít. Mělo by se to vyvětrat. Dobrá, už je to lepší. Takže ten zvuk už je lepší, problém se vzduchem ještě budeme řešit. Evidentně tu byla nějaká sabotáž. Takže já se vrátím k těm posledním věcem, které jsem zmiňoval. Takže kontrola přístupu, elektronický formát, elektronická metodika. Možná by bylo lepší to zařadit do přílohy, aby bylo snadnější to potom upravovat. A pokud je vnitrozemskou dopravu, to je zajímavé, z hlediska technické stránky té interoperability máme zahrnout do toho ten River Information System, RIS, to stojí za úvahu a řekněme, když by ty kontejnery pak pokračovaly po vnitrozemní, eh, vnitrozemní cestou, ta myšlenka této harmonizace je velice důležitá, aby se nejednalo jenom o zjednodušení, ale také o harmonizaci. A dále otázka jazyka. Ano, skutečně pokud jde o tu námořní stránku věci, tak upřímně řečeno angličtina je v praxi společným jazykem, který se používá. A to zejména proto, že na stejné lodi je často posádka z různých zemí. Samozřejmě ta angličtina, kterou používají, je možná třeba na půl angličtina a na půl filipinština, ale daří se jim komunikovat mezi sebou a v hlavních přístavech to usnadňuje eh, komunikaci, takže je, je to podobné jako u pilotů, takže máme tu, i ta hlavní bezpečnostní úmluva eh, říká, že toto je jazyk, který může být používán pro některé komunikační výměny a je to něco, co má na pomoci bezpečnosti. V zásadě tudíž souhlasíme s tím, co se ve zprávě říká. Je, to, je teď otázka toho, jak co nejrychleji dospět k dohodě s radou. Rada náš text také zlepšila, musím upřímně říct. Třeba otázka zodpovědnosti, jsou členské státy nebo odvětví a to, to všechno se upravilo v tom textu, ale v nadcházejících měsících ještě musíme dotáhnout celou záležitost, abychom dospěli k souhlasu v prvním čtením. Všichni si přejí, aby se to vyřešilo co nejrychleji a to tak, aby to bylo v zájmu usnadnění námořní dopravy. Další aspekty jako je zjednodušení postupů, sanitárních postupů, celní otázky a tak dále, elektronické ověřování, využití Galilea, lokalizace zboží bude mnohem snadnější, když budeme používat čárové kódy. Ale to je spíš záležitost pro druhou polovinu tohoto desetiletí kdy už tento systém bude nastartován. Děkuji panu zpravodajství, novým zpravodajům a všem, kdo se podílel na této velmi podnětné diskuzi. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát. Takže, pane Strxi, nyní máte možnost učinit závěr k této diskusi, která byla velice pozitivní a myslím si, že vám velice nakloněna. Děkuji, pane předsedo. Děkuji uh, eh, Eh, ook de mensen van de commissie, want we hebben toch nog een aantal dingen uitgewerkt. Chtěl bych poděkovat za milá slova svých kolegů. Chtěl bych poděkovat také komisi, protože jsme měli několik výměn názorů během posledních několika měsíců. Takže doufám, že se mi podaří ještě zlepšit tento návrh, především díky vašim pozměňovacím návrhům. Je tady několik otázek, které zazněly, například eh, technické údaje, zda nejsou příliš přísné. Já dávám svoji víru v ty, kteří je, jsou skutečnými odborníky v této oblasti. Čili věřím ve kolegy, kteří předloží pozměňovací návrhy, několik lidí uvedlo, že to bude asi nejlepší řešení. Ale pokud tato, tyto pozměňovací návrhy nebudou v pořádku, tak celé určitě odborníci se k tomu vysloví. Čili, jak jsem říkal, odbornice potom mi poradí nejlépe. Nyní, co se týče jazyka v IMO a také v umluvě, která se týká bezpečnosti na mořích, SOLAS, Co se týče komunikace na moři a komunikace mezi lodí a přístavem, musíme zajistit bezpečnost. Musí tam být jasná komunikace, jasný způsob komunikace. Hlediska bezpečnosti je důležité, aby se všichni vzájemně rozuměli. A není to výměna názoru, která by se týkala nějakých filozofických otázek, ale budou tam jasné termíny, které se velice často používají, dále jsou tady formuláře, které jsou nyní k dispozici v celé řadě jazyků. A Například eh, víte, že v formuláři eh, jedna se uvádějí tyto údaje, v jiném formuláři jsou tyto údaje, čili pokud by to všechno bylo v jednom jednotném jazyce, tak by to bylo podle mého názoru jednodušší, čili by to byla otázka určité umluvy. A tímto způsobem bychom pomocí jednoho jazyka, společného jazyka mohli věci zjednodušit. Nyní odpověď paní Foster. Pokud se vám dobře rozuměl, pokud máte eh, například loď, kde kargo um, z jedné části je um, Evropské unie a ostatní kontejnery jsou ze třetí země, pokud tyto kontejnery se nalodí na loď, tak tam jsou uzavřeny a potom se kontejnery otevírají až v přístavu. Podle mě v tom přístavu by měly být vyplněny náležité formuláře, ale pokud vím, tak to není běžná praxe. Většinou kontejnery jsou odvezeny do logistických center, kde jsou potom vyplněny patřičné formuláře. Myslím si, že to není nějaký častý problém. Dále pan Biset hovořil o případu malých přístavů. Pochopitelně na ně musíme také pamatovat, ale musíme být eh, opatrní, protože investice do těchto přístavů nejsou velké. Když tam mají patřičný software, počítače, tak eh, díky počítačům se můžete propojit i s ostatními systémy. Nemusíte mít eh, nějakou ohromnou technologii, nějaká datová centra, která by byla nákladná. Velice snadno se to může vzájemně propojit. Měli bychom se na to možná podívat eh, s komisí, pokud tam jsou problémy s počítačovým propojením a vyřešit eh, případné problémy. Chtěl bych ale možná navrhnout, že bychom v případě malých eh, přístavů mohli poskytnout větší časové období, aby se mohli přizpůsobit, ale musíme si také definovat, co to vlastně je takový malý přístav. Dále k tomu, co říkal pan Kine, týká se to dopravních systémů. Máme na mysli kargo, kde je může být také nebezpečné zboží. Musíme se podívat na rizika pro námořní dopravu v případě nebezpečného zboží, které je dováženo a odváženo z Evropské unie. Ale můžeme se na to podívat eh, i z hlediska kontejnerů. Možná bychom mohli mít nějaký krátký dokument, eh, nějaké osvědčení, kde se uvede, že loď nepřeváží žádné nebezpečné zboží. Ale pokud máme nějakou velkou loď, kde budou stovky kontejnerů, tak v tomto případě by měl vzniknout formulář, kde jasně se musí prohlásit, že v žádném kontejneru se nepřepravuje nebezpečné zboží. Nicméně ten systém IAS je vyloženě pro nebezpečné zboží a pokud chceme využít tento systém, tak by nemělo dojít k žádnému překrývání, ale opět to je technická otázka, zde bych se rád obrátil na odborníky, aby mě poradili tady bychom možná mohli také využít systému Galileo. Je to individuální identifikace kontejnerů, pokud je to možné zajistit elektronickou cestou, tak by to bylo ideální. Eh, můžete mít eh, možná seznam zboží, které může být takto převáženo v rámci Evropské unie, které je převáženo mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, čili pokud by tyto kontejnery mohly být identifikovány elektronicky, tak by to bylo mnohem snažší. Do budoucna to budeme muset ještě asi upravit a vylepšit. V tuto chvíli nemáme patřičné rozlišení, ale měli bychom dělat rozlišení mezi kargem, které je v rámci Evropské unie a mimo Evropskou unii a možná v tomto kontextu bychom mohli využít ten systém Galileo. Nyní další otázka lodivodství, lodivodské služby. Nechceme, aby tady vznikala žádná rizika. Pokud členský stát nebo region nebo kdokoliv, kdo nese zodpovědnost za lodivodské služby, by mohl zavést povinné loděvodské služby. Například eh, v Severním moři, v Balckém moři je povinná tato služba. Já neříkám, že bychom se těchto služeb měli zbavit, já naopak uvádím, že v některých členských státech osvědčení o lodivodských službách eh, se musí eh, vydávat především v obtížných podmínkách. Co musíme udělat? Musíme věci trošku zharmonizovat, zjednodušit. Musíme se dohodnout na kritériích, která budou uplatňována při vydávání těchto osvědčení. Kapitáni velice často tvrdí, že například určité období jezdí valy nebo jezdí po určité trase, ale mohou používat danou trasu pouze v případě, že do daného přístavu jezdí několikrát měsíčně. Čili musíme se podívat, kde a jakým způsobem jsou tato osvědčení vydávána, že dochází k ochraně, v podstatě se dávají určitá privilegia lodím, která jezdí častěji do daných přístavů. Myslím si, že v Evropském parlamentu se nám podařilo dosáhnout určitého koncenzu, nicméně Otázka zní, jak to dopadne všechno na půdě rady. Eh, je pravda, že rada může mít problémy s daným termínem, nicméně já bych chtěl prosadit ten termín, který navrhuji ve své zprávě. Vím, že v radě se hovoří také o tom, že některé členské státy by nezavedly tuto směrnici, státy, které mají pobřeží a určité přístavy. Nicméně, pokud eh, členské státy mají lodě, které jezdí pod jejich vlajkou, tak i tyto státy by měly uplatnit tuto legislativu. Je to pro radu velice obtížná otázka, ale v Evropském parlamentu um, tento problém zas tak moc neřešíme. Předpokládám, že rada bude také řešit otázku jednotného jazyka, eh, lodivodských služeb Ve sdělení komise se uvádí, že tyto věci by se měly řešit z dlouhodobého hlediska. Loděvodské služby byly původně součástí takzvaného přístavního balíčku, ale věřím, že v radě se o tom bude velice živě diskutovat. Členské státy musí mít jasnou představu, jaký je navržený harmonogram. Takže na závěr bych chtěl poděkovat všem za spolupráci a těším se na zajímavou diskusi, která bude probíhat v radě. Děkuji. Děkuji. Já vám děkuji, pane Serkci. A nyní, když se podíváme na harmonogram této zprávy a lhuty, to, pro odevzdávání pozměňovacích návrhů, to je 25. února, jejich přeskoumání bude 20. března a pak schválení na výboru bude 23. 3. a pak schválení na plenárním zasedání bude někde mezi dubnem a květnem letošního roku. Děkuji. To byla, myslím, mimořádně významná zpráva. A nyní přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je udělení absolutoria a paní Alaya Sanders se zatím ještě stále jedná. Ano, prosím, máte slovo. A týká se to tady udělení absolutoria komise. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem se nesoustředila. Ještě jsem tady dořešovala pár věcí. Takže mám tady vlastně dvojí funkci na dopravním výboru, ale také na výboru pro rozpočtovou kontrolu. A v obou výborech mám tudíž eh, dobrou příležitost přispět k dokončení této zprávy ohledně udělení absolutoria komisi pro komise výkonné agentury. V této zprávě bereme samozřejmě na vědomí jak komisi, tak i výkonné agentury. A já se snažím identifikovat některé aspekty, které se opakovaně vyskytují. Musíme se třeba komise ptát, proč jsou ty rozpočty v některých agenturách nedostatečně využity. Třeba v agentuře pro bezpečnost dopravy nebo práva cestujících. Tato politika práv cestujících se nyní implementuje intenzivněji, ale přesto pouze 27 prostředků, které byly vyčleněny, 27, pouze 27% z nich bylo využito. Pak eh, musíme vzít potaz samozřejmě názory účetního dvora, který se zabývá tím, do jaké míry jsou prostředky na výzkum použity také v dopravě a dopravní eh, politika eh, tady z toho srovnání nevychází příliš dobře. Proto v bodě 3 říkám, že potřebujeme lepší úroveň financování transevropských sítí. Potřebujeme vyšší komunitární příspěvek, aby se to dalo srovnávat se situací na, v oblasti strukturálních fondů. A tím mám na mysli všechny eh, projekty, které spadají pro transevropské sítě. Dále eh, projekt Galileo. Tam jsou také určité obavy, to je také pro náš výbor důležité. My bychom chtěli, aby se Galileo rozběhl, ale zároveň musíme bdít nad tím, jak je ten rozpočet využíván, protože kritika Galilea eh, má eh, jako silný argument právě využívání rozpočtu. To je jako trochu achilová pata. A tady říkáme, že je míra využití prostředků nedostatečná a že bychom potřebovali nějaké podrobné vysvětlení komise, které by nám vysvětlilo, jaké jsou důvody tohoto slabého využití prostředků. Jinak v osmičce s potěšením konstatuji, že se zmenšil počet chyb u projektu, ale stále jsou tu některé, které by nemě, u kterých by se žádné chyby neměly vyskytovat. Jsem velice ráda, že účetní dvůr konstatoval, že ten počet chyb spadá do eh, přijatelných mezí je potřeba, aby zaměstnanci, kteří mm, zodpovídají za účetnictví a finance, byli dostatečně kvalifikovaní v rámci těchto agentur. A ještě než tedy udělíme eh, absolutorium, než s ním vyslovíme souhlas, tak budeme potřebovat nějak pár slov vysvětlení komise zejména pokud jde o využití prostředků na Marco Polo a Galileo. Je důležité, aby se komise vyjádřila a aby zodpověděla ty dotazy, které jsou obsaženy v eh, zde uvedených bodech. A v průběhu období, kdy lhuty pro pozměňovací podávání pozměňovací návrhy musíme vzít také v potaz cestovní ruch, protože i tam eh, byly určité problémy s eh, využitím prostředků. Takže mi prosím dávejte poz, případné pozměňovací návrhy. A těším se na vaše reakce a to jak komise, tak dalších kolegů. Děkuji. Pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já, my tady v podstatě pokračujeme eh, z, v diskusi o agenturách, kterou jsme zahájili včera, ale i absolutorium přece musí mít svého druhu politický charakter a na to bychom měli myslet. Pane Groši, promiňte, Evidentně je tady zase problém s mikrofonem zřejmě, nebo s ozvučením v kabině číslo 3. Já vás slyším velmi špatně, říká pan předseda. Dobře, můžete pokračovat, pane Groši. Ça va mieux comme ça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 Was ich, äh, no, eh, to jsem chtěla říci, že v podstatě diskuse o udělení absolutoria mm, je, by měla být také politickou debatou a nejenom eh, řadou konstatování, které se každý rok opakuje, eh, která se každý rok opakují. V podstatě je to tak, že míra využití v určitých oblastech je velmi nízká. Když připravujeme rozpočet na druhé straně, tak tento výbor se vždycky vždycky bije o to, aby naše prostředky byly využity, eh, aby, byly, eh, aby tam nebyly velké rozdíly mezi eh, prostředky na výdaje a na, na závazky a na platby. Jsou tady důležité oblasti, vy jste mluvila o bezpečnosti, mluvili jsme o programu projektu Marco Polo, který spadá do kompetence tohoto mm, výboru a máme tady míru využití 40%. A jde nám o to, aby komise přesně vysvětlila, proč míra využití je tak nízká a možná, aby dokonce předložila nějaké návrhy konkrétní. Já si vzpomínám na debatu, kdy jsme říkali, že Marko, projekt Marco Polo by měl e, dostat jiná kritéria, že by se tam měla změnit kritéria právě z toho důvodu, že míra využití je tak nízká. A teď nás musí zajímat, jestli už se něco změnilo, anebo jestli se to prostě rok od roku jenom stále znovu a znovu konstatuje. To tež platí pro pro Galileo a myslím si, že eh, když ten projekt nebyl vybaven dostatečným množstvím prostředků, tak eh, jde o to, aby ty prostředky, které k dispozici jsou, se dostatečně eh, využily. Vy jste mluvila o mm, poměru chybovosti, o velikosti chyby 2 až, 3, 2 eh, až 5 To je samozřejmě výsledek namátkových kontrol, to bych chtěl zdůraznit. A druhá věc, eh, rozpočtová procedura. My eh, vidíme, že nejsou v tuto chvíli tak důležité nejsou v tuto chvíli tak eh, důležité prostředky na výdaje. Eh, v některých případech eh, by se dalo využít 100%, někdy dokonce i více a zajímá nás, jestli je možné v průběhu roku ty nevyužité výdajové linky, výdajové řádky, například z programu Marco Polo, jestli by nemohly být převedeny do jiné oblasti, například do oblasti transevropských sítí, kde kde, bychom, kde máme využití stoprocentní, takže zdali by to bylo v souladu s rozpočtovými, s rozpočtovými procedurami. Rozhodně politicky by to bylo velmi, zaj, byl velmi zajímavý signál. Merci, Děkuji, pane Groši. A nyní pan Kramer. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za předložení eh, této zprávy. Eh, každopádně ta zpráva eh, se podobá všem dřívějším zprávám, ale došlo tady k několika dramatickým změnám, které jsou pravdivé. My jsme opravdu intenzivně diskutovali o právech cestujících. Museli jsme se prosazovat vůči komisi a vůči radě protože mm, aby byla stejná práva cestujících celé Evropské unii a prostředky které byly na to vyčleněny, byly využity jenom ze 27%. Bylo mi, e, byl, všiml jsem si, že když e, e, přejedu italské hranice ve vlaku, tak nedostanu žádné informace, abych měl, aby se dal jednotně kupovat lístek na vlak, to, no, o, tom, o tom už vůbec nemluvím. Eh, měl by v celé Evropské unii být jednotný, eh, jednotná jízdenka na vlak, stejně jako je to s letenkami. Mě by zajímalo, které země tohle to již implementovaly. Já vím, že eh, v Německu v loňském létě byl tento předpis implementován, ale vůbec se tam nezmiňovalo, že by to byl, byla transpozice evropských právních předpisů. Naše ministrině Cyprus to interpretovala, jako by to byl její vlak vlastní návrh, takže e, vlastně Evropa z toho, e, evropský imič se z toho nezlepšil. Mě by zajímalo, jaký je stav této věci, na co se využilo těch 27% a co z toho, co ještě nebylo realizováno, realizovat chceme. E, já jsem byl zpravodajem dva roky Eh, nebo tři roky předtím, než eh, se to ujala paní Ayala Send eh, V roce 2007 jsme schvalovali moji zprávu a tam v bodě 7 se říkalo, že žádáme komisi o to, aby nám sdělila, každý rok detailní zprávu, aby předložila o jednotlivých projektech. A doposud jsem nic takového neviděl, proto se ptám, kde ty zprávy jsou, eh, kde si ji můžeme najít, stáhnout eh, z internetu, jestli vůbec existuje. A my jsme se přeci na tom dohodli v parlamentu téměř jednomyslně a já bych ty zprávy rád viděl a nechtěl bych, aby se tady jenom zmiňovali každoročně při této závěrečné zprávě. You, Děkuji, pane Kramer. Paní Majsne. Děkuji, pane předsedo. Já eh, jenom podpořím svého předřečníka. Každopádně děkuji paní Ayala Sender za tuto zprávu. A je pravda, že nemůžeme být spokojeni s tím, když vidíme, že na jedné straně průběhu roku nelze eh, změnit eh, prostředky na platby a musíme se zeptat komise, jestli to vidí stejně, ale když se podíváme na bod 7, eh, kde se vyzývá komise k tomu, aby podrobně vysvětlila nedostatečné využívání těchto prostředků a sdělila, jaká opatření hodlá provést, aby se ten problém neopakoval. To je důležité. My přeci chceme, aby prostředky, které byly vyčleněny na oblast dopravy, aby skutečně skutečně mohly být využity. A co se týče práv cestujících, tam dávám zapravdu panu Krámerovi, když jsme vyčerpali jenom 27% prostředků, tak to není uspokojivé a ta skutečnost, že eh, nemáme jednotlivý, jednot, jednotnou jízdenku eh, v Evropě, to je něco, co nás eh, opravdu znepokojuje. Nesouvisí to sice s náklady nějak přímo, ale každopádně je to věc, která do této oblasti spadá a musí být zmíněna. A samozřejmě Samozřejmě eh, míra chybovosti nesmí být mezi dvěma a pěti procenty, ale mnohem nižší. A nejdůležitější považuji stejně jako moji předřečníci to, eh, že se komise musíme zeptat, co můžeme dělat, aby se zlepšilo využívání prostředků a jestli skutečně nemůžeme jít tím, co řík, eh, tou cestou, kterou navrhl pan Grož. Já nejsem sice rozpočtářka, ale myslím si, že je důležité vědět o tom, zdali se dají takovýmto způsobem využívat prostředky. Víme, jak pro společný vnitřní trh je důležitá právě oblast dopravy a proto je nutné ty mm, vyčleněné prostředky opravdu využít. Děkuji, paní Meissner. A nyní za, pan, za komisi pan Baruči, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, budu mluvit francouzsky. Dovolte mi, abych eh, všeobecně odpověděl na tyto dotazy. Chtěl bych vám připomenout, že závazky jsou odlišné od pladeb. Můžete platit pouze, pokud obdržíte požadavek nebo fakturu na proplacení. Obecně jsou tady tři aspekty. Jednak eh, bezpečnost přepravy, bezpečnost pasažerů a Marco Polo. Zde vám mohu říci, že je velice důležitý Marco Polo, má velké finanční dotace, proběhla tam také revize uplatňování a rok 2009, eh, co se týče naplňování, byly výše 100%, čili jsme se dostali k posílení Eh, této položky, co se týče jednotlivých eh, bezhotovostních převodů. Tady bylo možné zlepšit situaci oproti roku 2008. Tam v podstatě byl problém s nedostatečnými bankovními zárukami, ale došlo tam k lepšímu výběru. Čili velice často řešíme nejrůznější kritéria a problémy technické povahy. Co se týče nyní Galilea, mohu vám říci, že v roce 2008 převody se používaly především na přípravu eh, delegace Evropské vesmírné organizace ESA a získání nových pracovníků. To bylo provedeno v roce 2008. Zároveň v roce 2008 jsme podepsali dohodu a v roce 2009 veškeré smlouvy a především nákupy byly ukončeny. To bylo důležité, tedy rok 2008 byl takovým přechodovým rokem a v roce 2009 jsme se dostali velice rychle do normálního běhu této agentury. Dále TNT, co se týče počtu pracovníků, mohu vám říci, že tam jsou v tuto chvíli asi pouze dvě místa, která jsou volná, čili eh, v podstatě už je tam plné personální obsazení. Takže je tam běžný obrat. Nejdříve tam bylo málo pracovníků, ale byl to také rok, kdy tato agentura nabyla autonomie, čili od tohoto roku se logicky začaly nabírat noví pracovníci, na pracovníci podle potřeb této agentury, čili většinou to trvá tak 3-6 měsíců. Tudíž na závěr, co se týče poznámky paní Kramerové, proč 27% eh, eh, v případě práv pracovníků. Chtěl bych vám jenom říci, že práva pasažérů eh, měly vyčleněny položku ve výši 350 milionů. A pak jsme se dostali k částce 750. Čili tady došlo k úplně jiné aplikaci. E, dále vám dám slovo kolegovi, panu Filipovi, který pohovoří podrobně o této situaci. Děkuji. Takže, jak řekl pan Bonucci, v roce 2008 jsme měli přibližně 400 tisíc, e, co se týče vyčleněných částek a byly tam dvě věci, jinak informační osvěta, abychom zvýšili obecné povědomí o právech pasažérů a také došlo eh, k vytištění materiálu, které se týkaly právě práv pasažérů. Bylo nakonec rozhodnuto, že ta první činnost se odloží ve světle návrhu, které v tu chvíli ještě probíhaly. Čili co vám mohu říci? budeme spouštět takový projekt, kampaň, abychom mohli zhodnotit, co se zlepšilo v oblasti práv pasažerů a abychom také zvýšili povědomí v případě nových práv, která vešla v platnost v roce 2009, to se týká především pasažerů po železnici. A dále je to příprava na práva v případě námořní a pobřežní dopravy. To jsou iniciativy, které se zahojí v letošním roce. Mysleli jsme si, že původně budeme implementovat v roce 2008. Ještě bych doplnil, co říkal můj kolega, eh, to se týká těch eh, platebních eh, kreditů. Tady máme 350 tisíc, vyčlenili jsme 725 Utratili jsme okolo 200 tisíc, což bude každopádně méně než částka, kterou jsme požádali, asi o 55 ale jak jsem říkal, některé ty aktivity byly odloženy. Okay, thank you. Děkuji. Oh. Vy jste se nevyjádřil eh, k mojí otázce týkající se těch pravidelných každoročních zpráv, které máte předkládat. Ano, já jsem nikdy ještě neviděl tolik lidí, že by se hlásilo najednou na k tolika různým věcem. Takže Michael, možná vy budete první, pak Matias. Michael, máte nějakou konkrétní otázku? Já jsem ji už uh, položil. Eh, v mojí zprávě z 1. března 2007 eh, bylo řečeno, že každý rok budeme dostávat podrobnou zprávu a já se ptám, kde ta zpráva je jestli, a, a jestli vůbec existuje. Nic víc, nic míň. Děkuji. Já s... polož, to po, položím francouzsky tu otázku. Já jsem se zeptal, jaká je mm, jaká je míra vzorkování z hlediska výdajů. Byla tam marže chyby mezi dvěma a pěti procenty, ale mě by zajímalo, jestli tam máme pět procent nebo deset procent. Možná, že někdo z rozpočtové kontroly tohle ví. Další otázka. U některých liní rozpočtu eh, dochází k určitému uh, nad, nadsazení nebo posílení. Něk, některé linie byly využity v podstatě úplně a jiné projekty musely být zrušeny vzhledem k nedostatku zdrojů. Jistě, že by, když je řeč o rozpočtu nebo o těch rozpočtových liních, tak my se snažíme zvyšovat, ale výbor pro rozpočtovou kontrolu to nechce. To je škoda, protože už teď se doprava potýká s nedostatkem financí. A když eh, jde o některé důležité projekty a míra využití je skoro 100%, pak je škoda se vzdávat eh, některých prostředků, zvláště těch plateb. Můžete mi odpovědět ještě k, té druhé, k tomu druhému zvýšení? Ano, Děkuji zástupci komise za jeho informace, ale ráda bych se zeptala na Galileo. Eh, tam eh, přechodné období skončilo, eh, krizi máme za sebou, ale přesto míra využití prostředků na platby se trochu zlepšila, ale pořád je to jenom 50%. Takže mě by zajímalo, jestli i tady dochází ke zlepšení a bude docházet. Pane další tři dotazy asi měli pocit, že jste nez, neodpověděl předtím, takže prosím, dávám vám znovu slovo. Ano, bylo to příliš mnoho dotazů, ale dobře, začneme Galileem. Jak by se situace dala zlepšit? Odpověď je jednoduchá. V roce 2009 máme 100%. Galileo má různé implementační problémy. A to, co se zatím udělalo v roce 2009, je opravdu skvělý výsledek. A myslím si, že eh, tam nemusíme mít žádné obavy. A pokud jde o tu další záležitost tím vzork, těmi vzorky, tak ten, ta velikost toho vzorku je určena účetním dvorem. Já nevím přesně, jaký byl rozsah jejich vzorku. Oni obvykle uh, testují vzorek, který je velmi malý. Když my provádíme audit, pokud vás to zajímá, tak většinou kontrolujeme nejdůležitější smlouvu z hlediska objemu. Pak tomu při, přidáme ještě nějaké vzorky z dalšího, z dalších smluv, které jsou vybrány náhodně a ještě další vzorky z toho, co se nám jeví být jako nejrizikovější kontrakt, když třeba už byly nějaké problémy v minulosti a podobně. Toho, toto je naše metoda. Kromě toho máme preventivní audit, abychom příjemci řekli, jak se řídit těmi pravidly. A ještě v průběhu tr- trvání té smlouvy, tak organizujeme také semináře s příjemci, aby bylo jasné, jestli opravdu pochopili, co v té smlouvě bylo. Tohle je tedy náš přístup k omezení chybovosti při provádění smlouvy. Je, ještě tam byla další věc. Týkalo se to těch transferů že běžným postupem v životě žádat o e, ty o, o přesuny, když máme pocit, že jsou nějaké kredity, které mohou být použity na, na jiné projekty nebo u jiných liní rozpočtu, tak za rok 2008 jsme využili ty za, kredity závazků a v míře něco méně než 98 takže tam nebyl velký prostor pro využití eh, nevyužitých kreditů. Ale pokud jde o ty platby, tak musíme mít žádost nejprve o platbu, ale i tak je to asi porce někdy vždycky v říjnu dochází ke globálnímu transferu, kdy se jednotlivé služby tedy eh, dotazují na, na ty platební kredity, ale i tak si musíme uvědomit, že to nebylo dokonalé. Ale ono se hůř předpokládá. U takových malých částek se to dá hůře předvídat. A nemyslím, že k této otázce pana Kramera, tak myslím, že došlo k určitému nedorozumění, protože my linii po, každou linii zvlášť ohlašujeme DG pro rozpočtovou kontrolu. Možná oni by chtěli přímější vztah mezi naším ohlašováním a informacemi, které dostáváte tady na výboru. Ty zprávy mohou být prováděny pravidelně, ale my vám můžeme pochopitelně zaslat jakékoliv eh, podrobnější informace o, eh, o využití těch jednotlivých linií. Děkuji vám. Takže určité předpoklady komunikační jsou někdy nebezpečné, riz, riskantní. Já si myslím, že to, na co poukazuje pan Kramer, je, že někdo, kdo nám měl podávat roční zprávu, to neudělal. To je to, o co tady jde. Prosím, vezměte na vědomí, že zpráva za daný rok je většinou dokončena v něk- prvních měsících dalšího roku. Například v únoru nebo v březnu budeme mít plnou zprávu za rok 2009. Pokud chcete, tak tyto informace předáme to myslím, že je přesně to, co tady bylo žádáno. Paní Ayala Sender na závěr. Děkuji. Dobře, mluvíme o absolutoriu, ale za rok 2008, to znamená zprávy, které zcela oprávněně žádá pan Kramer, ty už eh, bychom byli bývali měli dostat eh, před rokem. Takže Ehm, a my jsme komisi několikrát vyzvali k tomu, aby nám zasílala kopie těchto zpráv. Je to přeci pilotní projekt a to je o důvod navíc. My ehm, v rozpočtovém výboru jsme měli spoustu problémů v, při kontrole rozpočtu ehm, něco prosadit a najednou zjistíme, že míra využití prostředků je opravdu minimální a to na nás vrhá špatné světlo Pan kolega Groš odešel, ale eh, On se ptal, eh, jak velké vzorky se eh, si vybírá účetní dvůr při těch namátkových kontrolách. Já si myslím, že toto patří k nejlépe střeženým tajemstvím Evropské unie a my potřebujeme opravdu větší transparentnost. Určitě je důležité vědět, které prvky, jaká rizika a kolik vzorků eh, se zkoumalo. A paní Meissner o tom mluvila zcela oprávněně. Eh, došlo k určitým zlepšením, která zmíníme určitě i v pozměňovacích návrzích, přestože teď mluvíme o roce 2008, takže není divu, že od té doby došlo k nějakým zlepšením. Jinak děkuji všem kolegům a kolegyním a e, prosím je, aby mi zaslali své pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji 3. února je termín pro e, o podevzdání návrhu 27. února. Je budeme řešit 27. budeme schvalovat. a výbor pro rozpočtovou kontrolu tam má hlasovat v březnu. Takže 3. února zvažovat se budou 27. 2. a 23. Eh, se budou schvalovat. Takže teď krátká pauza, pak přivítáme španělské předsednictví. V 11 hodin se tu znovu sejdeme a španělská televize si může nastavit své přístroje v klidu. Doufám, že se všichni hezky ohodíte na vystoupení ve španělské televizi za 20 minut, takže máme pauzu do 11. Okay, colleagues. Dobrá, kolegové, kolegyně. Dovolte mi, abych přivítal na našem výboru úřadujícího, za úřadující předsednictví pana Lopéze, ministra Lopéze na našem výboru. Je nám nesmírným potěšením, že přivítat vás v našem středu, pane ministře. A všichni poslanci a poslankyně se jistě těší na to, co nám řeknete o španělském předsednictví. A není pochyb o tom, že budou mít nějak dotazy, některé z nich mohou být i náročné dotazy, na které pak můžete zodpovědět v čase, který nám zbývá. A my se tak trochu snažíme tady zabít dvě mouchy jednou ranou dnes, protože tu jste vy. A pak je tady ještě odpoledne váš kolega z ministerstva cestovního ruchu. Takže my skutečně věnujeme velikou pozornost španělskému předsednictví a tomu, co navrhujete. Vím, že jste již mezi nás zavítal před začátkem španělského předsednictví, což jsme schválili velice užitečným. Včera Fins- švédská ministrině svým způsobem udělala tečku za švédským předsednictvím a proto je na místě, že v následující den můžeme přivítat vás jakožto zástupce nyní nového předsednictví úřadujícího předsednictví. Velice se těšíme na eh, spolupráci s vámi eh, v době vašeho předsednictví a přejeme vám mnoho zdaru. Takže, jestli dovolíte, dávám slovo, pane ministře, můžete oslovit poslance a poslankyně. Muchas gracias, presidente, señorías. Comparezco... Děkuji vám, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem dnes eh, přišel do tohoto parlamentu, abych eh, vám přednesl nejdůležitější eh, témata španělského předsednictví v souvislosti s politikou dopravy a cestovního ruchu. Máte před sebou dokument, nebo připravil jsem dokument, který po mé přednášce vám bude rozdán. Španělské předsednictví eh, vnímá výzvu eh, přizpůsobit se novému institucionálnímu rámci na základě Lisabonské smlouvy. Parlament má nové eh, kompetence a to určitě bude k dobru občanů Evropské unie, které zastupujete. Já bych práci tomuto parlamentu Chtěl bych usnadnit práci tomuto parlamentu a proto eh, bez ohledu na pravidelná setkání eh, na začátku a na konci předsednictví eh, vás navštívím ještě v březnu, abych vás informoval o tom, co, o čem bylo rozhodnuto na jarní radě ministrů. Španělské, španělská vláda se rozhodla, že se zaměří zejména na ty programy a ty oblasti, které jsou vhodné k tomu, aby e, se postarali, aby podpořili hospodářský růst. Tedy, dámy a pánové, my se budeme zaměřovat na e, trvalou udržitelnost, inovaci a bezpečnost. A to paralelně samozřejmě s podporou e, mezinárodních vztahů, vnějších vztahů Evropské unie. Eh, Trvalá udržitelnost. Doprava eh, hraje velkou roli v eh, zajišťování trvalé udržitelnosti našeho hospodářství, čili španělské předsednictví se zaměří na snižování emisí, na podporu mobility a na zlepšení dopravních sítí, Eh, budování dopravních sítí a tím pádem zlepšování konkurenceschopnosti sektoru dopravy. Zejména trvale udržitelná doprava v eh, oblasti městské a v oblasti městských eh, aglomerací bude pro nás velmi důležitá, protože tady pociťujeme nejvíce negativní vlivy dopravy. V říjnu Evropská komise předložila akční plán pro městskou mobilitu a tam jsou schrnuty všechny důležité akce akce. Španělské předsednictví zorganizuje neformální setkání ministrů v La Caudonii 12. února a tam půjde o to, abychom eh, modely eh, mobility, městské mobility a mobility v eh, městských aglomeracích prodiskutovali z hlediska jejich efektivnosti, efektivity. V červnu doufám, že se nám podaří rozhodnout schválit strategické linie pro tuto oblast. V únoru 2020. 2009 eh, byla zveřejněna zelená kniha TNT. 11. Eh, června loňského roku na radě ministrů byly schváleny závěry a komise byla vyzvána k tomu, aby eh, se ujala iniciativ. Šlo o přepracování hlavních linií pro tyto sítě na rok 2010 a dále o přípravu e, sdělení o metodě a kritériích pro nové rozhodování, které budou platit až e, do roku 2010, nebo mají být e, uvedeny v život do roku 2010. V komentářích a doporučeních rady Eh, pro komunikaci eh, bylo doporučeno, abychom se zaměřili hlavně na trvalou udržitelnost a vyváženost eh, evropských dopravních sítí. V s Evropskou komisí jsme se dohodli na tom, že k tomu by 8. a 9. června v Saragoze eh, měla proběhnout schůzka ministrů, kde se bude diskutovat o budoucnosti eh, evropských dopravních sítí. Eh, čili mm, my se nejprve musíme dohodnout na metodách a potom přepracovat sítě a k tomu španělské předsednictví chce přispět významnou měrou, eh, zejména se zaměřením na středomořský koridor. Eh, jde také o to, abychom eh, se postarali o, eh, se zaměřili na podporu železniční dopravy eh, nákladní, protože to má velký význam pro sociální oblast. 11. června 2009 se ministři na radě dohodli na tom, že bude vypracováno nové nařízení pro nákladní železniční dopravu a tady budeme eh, žádat souhlas parlamentu k tomuto nařízení. Dámy a pánové, mm, konkurenceschopnost dopravy úzce souvisí s kvalitou práv cestujících, s kvalitou služeb a také s právy cestujících, jak jsem říkala. To znamená, že eh, v této oblasti budeme mít dvě nařízení, jednak pro železniční dopravu a jednak pro eh, dopravu námořní. Budeme eh, v této souvislosti tato dvě nařízení eh, společně projednávat eh, i s vámi ve výboru pro dopravu. Španělské předsednictví ve spolupráci s parlamentem chce mm, tyto práce organizovat, zorganizovat tak, abychom došli k uspokojivému modelu. Chceme mít srovnatelná práva cestujících ve všech oblastech dopravy v Evropě, nezávisle na tom, kde eh, ta doprava probíhá Chceme se postarat také o uznání práv cestujících, chceme eh, se postarat o to, aby cestující byli lépe informováni o svých právech a aby pak bylo méně stížností. Dámy a pánové, jde nám o to, abychom zahájili přípravné práce eh, na přihledání společného řešení zaměřeného na ochranu eh, cestujících v případě insolvence. E, tato témata jsme předložili komisi a očekáváme od ní návrh. E, jednotné evropské nebe. To je e, takový milník v evropské eh, dopravě, protože eh, je zaměřen na větší efektivitu evropské letecké dopravy. 25. 26. února bude konference v Madridu, kde se budeme bavit o vypracování plánu do roku 2012 Eh, zaměřenému na opatření druhého legislativního balíčku Evropské unie. A myslím si, že to eh, stojí opravdu za to, abychom tady eh, združovali své úsilí protože jde také o konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost námořní dopravy, další téma. Tady se budeme snažit o schválení směrnice o elektronickém předávání údajů v oblasti lodní dopravy. Údaje, které musí předávat lodě při vplouvání do přístavu nebo vyplouvání z přístavu. S touto směrnicí, která už eh, narazila na, eh, narazila eh, na politickou schodu v parlamentu, chceme zlepšit konkurenceschopnost námořní dopravy. Inovace, v oblasti eh, modelu EGNOS. Eh, tam se chceme snažit o jednotlý, jednotný provozní model do roku 2013. Galileo, tam bychom rádi mm, dosáhli přepracování programu eh, a k jeho úpravám eh, zaměřeným na fungování, konkrétní fungování tří kontrolních center, eh, na čemž jsme se dohodli eh, v listopadu 2007. Inteligentní přepravní systémy, k tomu máme z prosince 2008 návrh komise a my bychom rádi ukončili práce na návrhu směrnice, zejména pro silniční dopravu a se zaměřením na rozhraní s ostatními druhy dopravy. Dále dalším důležitým tématem je zlepšení bezpečnosti různých dopravních eh, eh, různých oblastí dopravy. To bude také priorita našeho předsednictví. Eh, jedná, nám, jedná se nám o to, abychom postupovali jednotně. Bezpečnost letecké dopravy. Tady máme návrh komise na přepracování právních předpisů, zejména v oblasti vyšetřování nehod a incidentů. Jde o důležité eh, aspekty. Potřebujeme mít síť vyšetřovacích úřadů a orgánů v Evropě. Potřebujeme eh, větší eh, citlivost, citlivější přístup při práci s, s rodinami eh, eventuálních obětí. Eh, jde nám o to, aby bylo povinné předávání seznamu cestujících. V rámci ICAO mm, bude eh, španělské předsednictví koordinovat evropskou pozici na světovém summitu 29. až 31. března v Montrealu se zaměřením právě na bezpečnost letecké dopravy. Já vím, že Ehm, pokusy o, o, o atentáty nebo bezpečnostní ohrožení se postarali o větší pozornost eh, věnovanou tomu této oblasti. Eh, došlo k předložení několika návrhů za účelem zlepšení bezpečnosti na evropských letištích. Společně s komisí jsme stejného názoru eh, v tom, že potřebujeme eh, nutně dosáhnout konsensu. Evropští občané nám nebudou, evropští občané nepochopí, proč, nebo nebudou chápat, proč by se nám nepodařilo dosáhnout konsensu. Španělské předsednictví chce na Radě ministrů pro dopravu navrhnout určité iniciativy, eh, které eh, budou vlastně paralelami ke sdělení komise o akčním plánu eh, pro bezpečnost silniční dopravy na roky 2011 až 2020. Budem, uspořádáme schůzku na vysoké úrovni generálních ředitelů pro dopravu. Bude to v květnu v Madridu a půjde o Eh, kulturu bezpečnosti, bezpečnostní kulturu v podnicích. Eh, to tež bude mm, předmětem jedním z témat Rady ministrů v červnu. Eh, dále budeme pěstovat také podporovat vztahy Evropské unie s třetími zeměmi. Nejdůležitější je tady jedna, druhá fáze vyjednávání o dohodě, dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy o letecké dopravě. 13. ledna Eh, jsem byl eh, v doprovodu delegace eh, komise ve Spojených státech, tam jsem mluvil s Rejem Lahudem, ehm, Eh, americkým eh, ministrem pro dopravu. Já jsem vysvětlil pozici Evropské unie, vysvětlil jsem, proč je pro Evropskou unii důležité, abychom měli vyjedna, eh, vyvážený program, vzájemný přístup na trhy a koordinované investice mezi těmito kontinenty. Americký ministr pro dopravu mě sdělil, že, že neúspěch pro americkou stranu nepřipadá v úvahu. V únoru bude probíhat v Madridu sedmé kolo vyjednávání a doufáme, že tam dojdeme ke konkrétním výsledkům. V této oblasti, dámy a pánové, bych rád připomněl také důležitý mm, příspěvek eh, pana Simpsona, předsedy tohoto výboru, eh, k úspěchu v této oblasti. A ještě jedna věc v květnu proběhne eh, Evropsko-Latinskoamerický summit v Brazílii. Eh, budeme podepisovat bilaterální úmluvu o ochraně eh, životního prostředí a bezpečnosti v dopravě mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou. Dámy a pánové, vidíte, že náš program je velmi ambiciózní, eh, že se budou projednávat extrémně důležitá témata z hlediska evropských dopravních systémů a náš vztah eh, k výboru pro dopravu Evropského parlamentu zde hraje velmi důležitou roli. Já doufám, že s vaší podporou mohu počítat. Doufám, že od vás dostaneme příslušné impulzy a návrhy a za ně vám již předem děkuji. Pane ministře, mnohokrát děkuji za váš dopolední příspěvek, za váš projev. Předtím, než vyzvu koordinátory, tak bych vás chtěl jenom ujistit, že jsem velice, velice potěšen tím, že chcete postoupit eh, v dohodě mezi Evropskou unii a Amerikou v oblasti eh, civilního letectví. Já myslím, že to vypadá velice dobře. Zmínil jste se o tom únoru, čili já tady mám i svůj osobní zájem na této věci a těším se, že se uvidíme také v Zaragoze v červnu. Doufám, že se mi podaří se na tuto schůzku dostavit. Paní Ayala Sanders mi říká, že to je krásná část Španělska, takže věřím, že se tam dostanu. A navíc se tam dostanou i další poslanci z Evropského parlamentu. Ano, samozřejmě. Takže v prvním kole začneme s panem Grošem, koordinátorem za EPP. Děkuji, pane předsedo, za mm, vaše eh, vysvětlení. Eh, děkuji, pane ministře, za vaše eh, konkrétní, za váš konkrétní konkrétní referát. Vidím, že vaši, vaše priority jsou opravdu, že se zaměřujete na důležité oblasti. My ve výboru pro dopravu samozřejmě se budeme zabývat určitými tématy, která nám velice leží na srdci, ale já vím, že Eh, srdce parlamentu netluče vždycky tam, kde tluče srdce rady, takže my eh, se budeme snažit sladit naše srdeční rytmy, odstranit tu arytmii, která může poškodit eh, naše společné zdraví. Já si myslím, že je dobré, že se budete zaměřovat na městskou dopravu. My jsme v tomto výboru již v minulém období mluvili o důležitých systémech 80 lidí bude v budoucnosti bydlet v městských aglomeracích či v městech, čili otázka mobility je velmi důležitá. Já se chci zeptat v této souvislosti takto. Myslíte si, že tato měkká soft politika e, výměny osvědčených praxí, e, benchmarking, že tohle to stačí, anebo si myslíte, že bychom e, v určitých oblastech, ne, určitých oblastech měli zajít o krok dál. Co se týče transevropských sítí, pro nás je trošku bolestné téma financování. Nechybí nám dobré projekty, nechybí nám dobré nápady nechybí nám priority, ale to, co nás zajímá, je, jakou představu má rada o konkrétních, eh, konkrétní realizaci vašich teoretických záměrů. Jak to budete, chcete financovat společně s parlamentem, společně s komisí a eh, ministři pro dopravu mají mnohá přání, ale ministři eh, financí potom tato přání nejsou schopni realizovat. Jak se dostaneme z tohoto dilematu? Jaké jsou vaše konkrétní představy o financování? Co se týče moderních technologií, tam eh, s vámi stoprocentně souhlasíme. Já osobně bych viděl možnosti. Ehm, myslím si, že v této oblasti, pokud tady bude politická vůle a mm, dostatek finančních prostředků, které budou vyčleněny, takže bychom mohli opravdu podpořit jednak takzvané čisté motory a jednak také výzkum v této oblasti. To si myslím, že by eh, takhle jednoduše řečeno eh, byl eh, znak, kterým by se potom Evropa mohla vymezit a který by byl vlastně tou hlavní linií pro naši budoucnost. Byl by pak určujícím znakem Evropy. Výzkum ano, ale s jakými finančními prostředky. A jste ochotni na úrovni rady uvést konkrétní čísla a pak si za nimi stát? Na mezinárodní rovině existuje celá řada úmluv, vy jste některé z nich také zmínil, náš pan předseda také. To je samozřejmě velmi důležité, zejména pro námořní dopravu. Vy jste zmiňoval spíše leteckou dopravu. Důležité je, abychom nejen na evropské rovině, ale na mezinárodní rovině postupovali společně, protože jinak bychom ztratili důvěryhodnost, protože eh, naše dobrá předsevzetí na evropské eh, rovině by se nerealizovala. Mm, my myslím, že důležité pokroky v oblasti námořní jsou stejně důležité jako v oblasti letecké. A potom ještě jedna věc kterou určitě zmíní e, více kolegů. E, internalizace nákladů. My jsme za e, švédského předsednictví se dozvěděli eh, to, že běží studie o eurovinětě a pak se o tom přestalo mluvit. Vy víte, že tahle ta studie již je delší dobu hotová a rád bych se zeptal, proč jste to téma nezmínil dnes a eh, vím, že váš program je velmi ambiciózní, tak se ptám, jak ambiciózní chcete být v této oblasti. Děkuji, pane Groši. Chtěl bych každému koordinátorovi dát čtyři minuty a ostatním poslancům tři minuty. Pokud eh, budete chtít více času, tak eh, pan ministr by neměl čas na odpovědi. Takže pan Alkadraj, čtyři minuty za sociální demokracii. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě mi dovolte, pane ministře, abych vás vřele přivítal na půdě našeho výboru. Chtěl bych vám popřát vše nejlepší. Nepochybuji o tom, že budete chtít naplnit svůj program, svoji práci během následujících měsíců a pochopitelně ve vašich ambicích vás budeme podporovat. Máte také velice ambiciozní plán. A Evropský parlament, nebo omlouvám se, rada, má často problém s pomalými členskými státy. Někdy pomalé členské státy brání společnému pokroku. Víte, že v tuto chvíli řešíme velkou otázku budoucnosti dopravy a jde o velice závažná témata. Budeme vytvářet a přijímat určité strategické plány, strategická rozhodnutí, která ovlivní budoucnost trvale udržitelného dopravního systému, který musí být ekologičtější. Zazněla zde velká, pěkná slova ze strany Rady o ekologickém, trvale udržitelném rozvoji. Dále k tomu dostala Kodaň, ale když se dostáváme ke konkrétní legislativě, tak jsou tady určitá váhání. Například internalizace externích nákladů, tam jsou problémy, nebo eh, směrnice o silniční známce, která bude platit po celé Evropě, čili by mě zajímalo, jestli chcete také naplnit tyto konkrétní cíle. Víme, že je také důležitou otázkou mobilita ve městech, to je pro vás také jednou z priorit. Dále jste se zmínil o nákladní železniční dopravě, což je důležité pro trvale udržitelný rozvoj dopravy, ale musíme se zaměřit především na tzv. prioritní koridory. Také jste se zmínil o financování infrastruktury. Pan Groš chce vědět, jak konkrétně chcete naplnit tento cíl a potom je to také otázka rozpočtu. Víme, že jsou tady trochu jiné názory, co se týče ochrany osobních dat pasažérů v oblasti letecké dopravy. Je důležité, abychom dosáhli pokroku, co se týče snížení nehod. Měli bychom přijmout takzvaný evropský přístup. Jednotlivé členské státy by neměly uplatňovat svá opatření v oblasti bezpečnosti v letecké dopravě, čili pokud budete mít nějaký takovýto návrh, tak vás zcela jistě podpoříme. Nyní, co se týče bezpečnosti, to je pro nás nesmírně důležité. Komise vytváří nyní akční plán a já doufám, že rada bude dostatečně ambiciozní i v této oblasti. Máme ročně asi 40 tisíc nehod, takže v oblasti nehodovosti a četnosti nehod musíme situaci zlepšit. Doufám, že budeme mít možnost velice úzce spolupracovat v oblasti dopravy. Děkuji a nyní za liberály, prosím. Děkuji, pane ministře, za váš příspěvek. Těším se na španělské předsednictví a na spolupráci s vámi. Vy jste zmínil různé, mm, různá témata z oblasti dopravy, ale jednu věc jste nezmínil a myslím si, že věc, která, tato věc je pro nás liberály velmi důležitá a sice harmonizace vnitřního trhu v oblasti dopravy. My všichni víme, že vnitřní trh je srdcem Evropy a bez dopravy fungovat nemůže, čili proto je důležité to, co bylo schváleno v roce 92, eh, aby to bylo teď skutečně také realizováno. Eh, jaké budou priority v této oblasti? Co si představujete jako priority? Samozřejmě jsou důležité transevropské sítě a jejich rozvoj, ano, ale je důležité eh, také, aby země dodržovaly to, co již bylo schváleno, bylo rozhodnuto, abychom nepostupovali protekcionisticky, naopak, abychom, ať už jde o železnici nebo o kabotáž. E, otázka je, aby, tedy důležité, je, aby země dodržovaly to, co jim již bylo uloženo. Druhá otázka se týká udržitelného rozvoje dopravy. Vy jste říkal správně, že samozřejmě doprava poškozuje klima, čili musíme se snažit o trvalou udržitelnost dopravy a ptám se, e, jak jakou, um, jaký důraz kladete, nakolik důležitý je pro vás výzkum a vývoj. Pro nás eh, si myslíme, že eh, to je důležitá součást eh, do, politiky v oblasti dopravy. Bezpečnost letecké dopravy, to je jedna z vašich priorit, jak jste říkali, je to velmi aktuální téma. Momentálně diskutujeme o skenerech, body skenerech a skenerech tekutin. Eh, teď po té události na Mnichovském letišti se ptáme, jestli to, co vůbec na letištích máme, ještě stále stačí, jestli nepotřebujeme úplně jiné systémy pro zajištění bezpečnosti. A otázka, jestli skenery vůbec tu bezpečnost mohou eh, zajistit, nebo jestli bychom měli myslet na úplně jiné možnosti. Práva cestujících, to jste také zmínil. Máme několik různých zpráv, o kterých momentálně momentálně diskutujete. Eh, máme, jde nám také o práva cestujících v lodní dopravě a autobusové dopravě. Eh, samozřejmě to není eh, vůbec problém, abychom dobře spolupracovali na těchto zprávách. Dále bych se ráda také zmínila o internalizaci externích nákladů, již to zmínili mý předřečníci a já si myslím, že je to velmi důležité téma. Tady potřebujeme nutně nějaké řešení. Určitě to nebude vše spasitelné, ale přesto se musíme v této oblasti dostat dál. Čili i tady mě zajímá váš názor. A pak ještě jedna věc, která je pro mě osobně velmi důležitá a to je integrovaná námořní politika. Vy jako Španěl, eh, Španělé máte eh, velkou část moře, jste obklopeni mořem, vy jste to sice explicitně nezmínil, ale eh, jak vidíte, mořské hospodářství eh, a eh, vůbec vývoj eh, politiky v oblasti moří. Jaké jsou vaše představy? A poslední věc se týká cestovního ruchu, turismu. To je také důležité téma pro náš výbor. Aha, tak já jsem asi nedávala pozor. Dobře, tak já, já jsem asi nedávala pozor. Dobře, tak zůstaneme uh, u té námořní politiky nebo politiky v oblasti moří. Tím končím. Děkuji, paní Meissner. Ministr cestovního ruchu jistě nedočkavě čeká na to, na, na co se ho zeptáte dnes odpoledne. Prosím, pane ministře, mohl byste strávit pár minut odpověďmi a pak budou následovat další tři otázky. Takže až dosud položené dotazy, prosím. Ano. Dobře. Děkuji vám, dámy a pánové. Já vždy s potěšením naslouchám a také jednám ve věcech, které vás zajímají. Takže dovolte, abych odpověděl na vaše dotazy. Pokud jde o nehody, na co se tady ptal zástupce socialistů, považujeme za naší prioritu zvýšit bezpečnost všech druhů dopravy, tak aby Evropa byla jedním z nejbezpečnějších kontinentů světa. Na poli vyšetřování leteckých neštěstí jsme již vytvořili harmonizovaný systém, který můžeme ještě dále zefektivnit. Španělské předsednictví bude usilovat o pokrok eh, v oblasti nařízení o vyšetřování nehod a to znamená, že důležitá je zejména nezávislost vyšetřovatelů a určení role Evropské unie v těchto vyšetřováních. Musíme mít na zřeteli zejména práva obětí a také důvěrnost získaných informací. K otázce zástupce liberální frakce otázka bezpečnosti po té, co se, se stalo v Detroitu. To bylo znepokojivé pro celé mezinárodní společenství. Po tomto incidentu je potřeba, abychom přišli s o, řádnou odpovědí. Musíme k tomu využít technologie, a zároveň to udělat tak, aby to nebylo na úkor pohodlí cestujících. Musíme zvýšit bezpečnost, ale nesmíme dále podkopávat práva cestujících v důsledku použití těchto nových technologií. Ať rozhodneme cokoliv, musí to být založeno na co nejširším koncenzu. Španělské předsednictví bude ze všech sil usilovat o dosažení dohody s vámi do, a dosažení dohody v rámci rady. A budeme tomu věnovat pozornost na prezidentské schůzce v Lakarony. A doufám, že ta odpověď bude přesně taková, jakou byste si přáli. To znamená, že zaručíme bezpečnost, aniž bychom nějakým způsobem narušovali soukromí cestujících a nebo aniž bychom jim vytvářeli nějaké nepohodlné situace, protože ono už toho nepohodlí je dost. Jiná související otázka je, že jistě jsme si vědomi toho, že kapaliny se dají použít jako zbraně. Tato hrozba nadále existuje. nemůžeme se vrátit do situace před rokem 2006, kdy bylo rozhodnutí o tekutinách přijato. Čili my podporujeme, aby se rozšířilo to pravidlo o zákazu převozu tekutin v příručních zavazadlech do té doby, než se nám to podaří nějakým způsobem technicky ošetřit, abychom byli schopni zjistit to, co je potřeba A teď pokud jde o snižování emisí. Musíme dospět k rozhodnutí. Nadále usilovat o pokrok v projektu jednotného nebe. A omezovat emise skleníkových plynů v Madridu. O tom budeme jednat chceme vytvořit cestovní mapu až do roku 2012. A to je setkání, na kterého se bude účastnit i komise, které se uskuteční v Madridu. Takže to, to všechno jsou informace týkající se letecké dopravy. A pak jsou tu ještě další relevantní a velice významné oblasti. Za prvé, mluvčí PPE a další vyjadřili obavy eh, zájem na internalizaci externích nákladů a ještě také zmínili eurovinětu. Znečišťování a hluk. Tady musíme ocenit úsilí předchozích předsednictví, protože tato, tato záležitost je velmi citlivá. Španělsko soudí, že všechny státy by měly uplatňovat princip, že znečišťovatel platí. Ovšem zbývající problémy s kalkulací těch externích nákladů musí být přitom také vzaty v potaz, aby nedocházelo k dvojímu zdanění anebo k porušování pravidel hospodářské soutěže. V současné krizi musí být evropský průmysl konkurenceschopný, jinak by to mohlo ještě dále oslabit evropskou ekonomiku. Jde tedy o to, jak dokázat odhadnout náklady související s novou směrnicí. Bude se to diskutovat na technické úrovni. Zohledníme všechny názory, náklady. Budeme se snažit, aby docházelo k jak omezení um, emisí, eh, tak tomu, aby lidé, abychom motivovali lidi k používání veřejné dopravy. A pan komisař Kalas říká, že tyto věci, že v těchto věcech můžeme pokročit, že to bude pokračovat pak za belgického předsednictví. Bezpečnost silničního provozu je také prioritou. Máme cíle, které jsme si vytyčili. musíme nadále pokračovat ve snižování počtu nehod a opět se tím bude zabývat setkání v Madridu silniční bezpečnosti Myslím, že tady se nám daří dosahovat konsenzu napříč Evropskou unii. Nákladní doprava. To je taková moje hlavní, řekl bych, skoro posedlost. Chceme, aby tato doprava byla integrovaná, konkurenceschopná, udržitelná. Ale eh, dopravování nákladů po železnici nepokročí, pokud eh, nebudeme mít síť, která bude poskytovat operátorům lepší služby a v tomto směru ještě musíme překonat mnohé potíže. Třeba nedostatek propojení mezi eh, prací správních orgánů na národní úrovni při propojování železniční infrastruktury. Španělské předsednictví se bude snažit procesovat návrh nařízení o konkurenceschopné evropské železniční síti v oblasti nákladní dopravy. A tady budeme spolupracovat s parlament. ještě, parlamentem. Ještě dva body, pane předsedo. Pak už opravdu skončím, než, než mi budete muset něčím udeřit. musíme pokračovat s tím projektem Motorways of the Sea, jsme potěšeni, že v této oblasti námořních tras zapojíme i váš výbor, že to přispěje k eh, ještě větší udržitelnosti dopravního systému. Myslím, že tím jsem se vyjádřil ke všem dotazům. A poslední věc, která zbývá, je financování dopravního systému. a tady souhlasím s cíly, které nadnesl pan komisař Kalas. I nadále, i za krize musíme investovat dál, protože investice vedou k ekonomické aktivitě a tím pádem vytváření pracovních příležitostí. A myslím si, že je nezbytné, abychom založili dopravní fond Evropské unie. Tento návrh pana Kalase vítám. Děkuji, pane ministře. A kolegové, stále ještě máme dva koordinátory a pak dlouhý seznam jednotlivých poslanců a poslanky, takže prosím, buďte ukáznění. Nyní paní Lichtenberger ze zelené a pak Pan Zieler, nebo jste to vy, pan Kramer? Děkuji za zprávu. Vy jste zdůrazňoval trvalou udržitelnost, ale eh, žádná politická strana eh, by vlastně neprosazovala ani nic jiného, tedy konkrétně zvyšování emisí od eh, roku 97 o 35 miliardové investice v ostatních oblastech, investice mm, do izolování domů se dokázaly snížit emise. Má máme 20 do roku, do roku 2020. Eh, tak to navrhla spolková vláda 10 nebo 30 Co je vaším cílem v oblasti dopravy, a nebo máte vůbec nějaký cíl v oblasti snižování emisí? Městská doprava, tu chceme podporovat všichni. Debatovali jsme o subsidiaritě. Jediná možnost, jak zasáhnout, je prostřednictvím rozpočtu. My jsme v parlamentu velkou většinou schválili, že v budoucnosti minimálně 40 evropských peněz eh, by mělo jít eh, do železnice, jenom 20 na silniční dopravu. To podpořila komise a rada to blokuje. Ptám se, eh, chcete, o to, chcete také, aby minimálně 40 peněz na dopravu šlo do železnic, eh, aby města nebudovala pouze eh, silnice, ale také třeba tramvaje nebo kolejovou dopravu. Další věc, euroviněta. Eh, když to schválíme, máme, máme tady velmi nespravedlivou konkurenční e, situaci. Víte, že na železnici se za každou lokomotivu musí platit mítné a na silnicích je to dobrovolné, e, když tak jenom na dálnicích. Čili e, my třeba, když jsme byli ve Španělsku na dálnici, tak nás předjížděly traky, eh, kamiony jenom každou půl hodinu, ale na okresních silnicích eh, tam byly fronty eh, kamionů. Je to správně investovat miliardy do infrastruktury, která pak není využívána, protože rámcové podmínky nejsou v pořádku? My chceme podporovat kolejovou dopravu. Chcete to také? My máme v analýzu Němec, v Německu takovou analýzu, že 50% nákladní dopravy by se mohlo přepravovat po železnici železnicích. Eh, jste také proto, jaká je vaše pozice, o co se chcete zasadit, protože eh, jinak by i eh, vaše oblíbené téma nákladní doprava ve Španělsku bylo, eh, bylo ohroženo. Eh, práva pasažérů, práva cestujících. Eh, na železnici se po hodinovém spoždění platí 25 cestovného, ale v letecké dopravě až od pětihodinového spoždění máte nějaký nárok na náhradu. Chcete se i tady zasadit o stejná práva pro všechny pasažéry? A poslední věc, bezpečnost silniční dopravy souvisí souvisí také s trvalou udržitelností. V 26 zemích v jedné jediné zemi, tedy tomu tak není, máme eh, limit o omezenou rychlost eh, na dálnicích. Souvisí to také eh, s, se snížením emisí. Ta poslední země, která nemá rychlostní limit, je Německo. Já toho lituji a ptám se, jestli se na to chcete zaměřit. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji. Pane ministře, chtěl bych vám poděkovat za veškeré vaše cíle, které si stanovujete. V podstatě jsem už obdržel odpovědi na své dotazy, takže bych chtěl vyslovit své potěšení nad tím, že budete pracovat na lepší bezpečnosti v oblasti letecké dopravy a že chcete také uzavřít dohodu se Spojenými státy americkými. Pochopitelně, když se bavíme o železniční dopravě, tak asi úplně nezdílím všechno, co říkal můj kolega Kramer, ale každopádně bych vám chtěl poblahopřát hodně úspěchů v oblasti interoperability, také zlepšení bezpečnosti a nyní otázka práv pasažérů. V této oblasti se snažíme zlepšit situaci. Doufám, že se vám podaří zlepšit tuto situaci i v oblasti lodní dopravy, ale když se bavíme o právech pasažérů, tak eh, jsou tady praktické věci, nejen právní věci. Lidé, eh, kteří cestují, v podstatě mají zájem na jednom. Chtějí vědět, co se může udělat eh, s jízdenkami na vlak, aby mohly být prodávány po celé Evropě. Například, když chtějí jet přes Evropu, aby se mohli koupit jednu jízdenku a aby mohli jet s jednou jízdenkou přes celou Evropskou unii. Také si přejeme, aby tento sektor tolik netrpěl, aby například došlo ke snížení hlukového znečištění. Doprava, pokud neuděláme nic s evropskou silniční známkou, tak tato oblast spadá do subsidiarity. Ano, teď bych požádal kolegy, abyste byli skutečně struční, abychom mohli skončit 12.30. Eh, Nyní má slovo pan Pascal. Každý, prosím, maximálně dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, vítám vás v Evropském parlamentu. Jsem velice potěšen, že jste také uvedl, že se na nás můžete spolehnout, spolehnout se na naši spolupráci. Bude to velice obtížné období pro španělské předsednictví, protože nyní musíte pracovat za nových podmínek po přijetí Lisabonské smlouvy a musíte předložit velkou vizi, musíte přesvědčit politické představitele aby přijali určité projekty, aby tyto projekty byly následně implementovány. Nyní, když se bavíme o směrnici o elektronickém přenosu údajů o pasažérech, tak eh, v radě chcete dosáhnout výsledku na základě koncenzu. Je nesmírně důležité, aby tato směrnice byla přijata v prvním čtení s širokým koncenzem, s velkou podporou Stanovil jste si cíle na 6 měsíců a pochopitelně tyto cíle musí být eh, splnitelné. Eh, máme 20 milionů, které bychom měli vyčlenit na transevropské sítě. Dále eh, budete mít podporu z naší strany, až budete řešit otázku koridoru ve Středním moři. Ale co se týče revize TNT, tady je důležité, abychom dosáhli úspěchu. Bylo by výborné, kdybychom eh, to také naplnili včas v rámci vašeho šestiměsíčního předsednictví. Máte před sebou celou řadu ambiciozních cílů, které se týkají bezpečnostních eh, systémů, především eh, na letištích. Například otázka tělesných skenerů. Tady musíme také prosadit tuto myšlenku pouze za pomocí koncenzu. Například eh, zkoušíme nejrůznější věci, které podle mého názoru nejsou možné z technického hlediska. Čili je důležité, aby bezpečnost na letištích byla splnitelná, reálná a abychom se dohodli eh, v rámci širokého koncenzu. Co se týče bezpečnosti na silnicích, to je pro nás eh, velice důležitý úkol musíme vytvořit takový systém, který by také podpořil funkčnost vnitřního jednotného trhu. Jsem velice také potěšen, že chcete podpořit projekty v rámci financování jak ze soukromého, tak veřejného rozpočtu. Pochopitelně v Evropské unii veřejné prostředky nejsou neomezené. Je důležité, abychom měli i ten soukromý prvek, soukromý element v těchto projektech. Děkuji. Nyní má slovo paní Alvarez. Opět dvě minuty. Señor presidente, lo intentaremos, señor ministro, es un placer. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, také vás vítám, pane ministře, v našem výboru. Jsem velice potěšená, že velkou důležitost přikládáte právě otázce bezpečnosti. Vím, že jste ministrem, který se touto otázkou velice zabývá. Takže bych vám chtěla poděkovat za návrh, že chcete zlepšit postup při vyšetřování nehod, což by také respektovalo jednak potřebu na soukromí v případě pozůstalých. Má to být postup, který má zlepšit vyšetřování a vůbec způsob, jak je nakládáno s pozůstalými v případě nehod. Dále otázka bezpečnostních systémů na letištích. V tuto chvíli dochází ke zpomalování těchto postupů. Některé ty návrhy jsou podle našeho názoru nemístné, nepatřičné, čili by bylo dobré posílit otázku ochrany pasažérů dat eh, na letištích. Děkuji. máme čtyři otázky, jestli to zvládnete v pěti minutách, byl bych velice rád. Požádal bych opět jak poslance radu, tak tedy i komisi, tak i radu, aby jste drž, se drželi svého času. Děkuji. Jedna otázka od paní Alvarez. A další dotaz se týkalo těch informací a já si myslím, že eh, s tím, jak se má přijmout nařízení, které se bude vztahovat jak na leteckou, tak železniční, tak silniční opravu, a také s eh, ohledem na práva cestujících, že to bude znamenat velký krok vpřed eh, tyto nástroje, ale rád bych řekl jednu věc. Myslím si, že je za námi již pět let uplatňování informačního systému, který musíme dále zlepšit. Zejména v tom, zejména tak, aby byli všichni cestující informováni spolehlivě o časech odletů a odjezdů a aby se okamžitě dověděli o zrušení některých letů letecké společnosti mají povinnost cestující informovat, aby se minimalizovalo jakékoliv problémy, jakákoliv nepohodlí, které mohou s cestováním souviset. A tady bych chtěl a uvítal ještě nějaké lepší návrhy od komise i rady od vás. Souhlasím s tím, co říkal pan de Grandes Pascual. Měl by vzniknout evropský infrastrukturní fond, který by využíval prostředků z partnerství soukromého a veřejného sektoru. Mobilizovaných zdrojů musí být mnohem víc. Potřebujeme další investice, proto partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem jsou tím správným krokem vpřed. Prohlášení rady by mělo vzejít z schůzky v Zarakoze ministři se snad dohodnou na kritériích, podle na základě nichž bychom měli tuto oblast upravit. Je to pro nás důležité a musíme podniknout konkrétní kroky. O bezpečnosti k tomu musíme přistupovat zodpovědně, ale klidně ne, nesmíme pochopitelně být, nesmíme ustrnout, nesmíme být neaktivní, musíme zaručit eh, životy lidí, ale také jejich práva. Nesmíme obtěžovat cestující nepohodlím, ale zároveň to musí být systémy, které bezpečnost posílí. Budeme o tom hovořit v Lakoroně na neformální radě a doufám, že dojdeme k závěrech. Pokud ovšem nebude tento závěr konsenzuální, bude to k ničemu. To by si pak každý členský stát zaváděl svůj vlastní bezpečnostní systém. Dále za zelené tu byl další dotaz. Vy byste chtěli model udržitelné dopravy. To je pro nás v tomto období největší výzvou. A já chci použít svůj vliv k tomu, abych docílil toho, že více investic bude směřovat i do železniční dopravy, a to nejenom nákladní, ale i mm, <clears throat> pro cestující více než 50 našeho rozpočtu je vyhrazeno pro železniční dopravu. Jak nákladní, tak osobní. Souhlasím, že musíme investovat do udržitelnosti, to znamená do železnice. teď dohoda mezi Ruskou unii a USA. Až tuto dohodu uzavřeme, mělo by to zvýšit bezpečnost a snížit čekací časy cestují, pro cestující. Spolu s tím máme tedy námořní politiku, jednotné nebe a tím se posuneme o krok blíž k udržitelnému dopravnímu systému a tím velkým cílem je 2020. Nezapomínejte, že doprava je jedním z těch sektorů, který emituje více skleníkových plynů, takže musíme také dbát na tyto emisní cíle. Někdo se ptal na ty 60-tunové nákladní automobily. Španělské předsednictví je přesvědčeno, že pokud to uplatníme na mezinárodní dopravu, musí to vycházet z koncenzu. Čili změnit směrnici upravující velikost a váhu nákladních automobilů použití těchto vozidel by mělo podléhat určitým provozním limitům, měly by se používat pouze na dálnicích a měly by se eh, rovněž používat velmi, velmi striktní pravidla o například vzdálenostech, která musí udržovat, nebo manévrech, které eh, mohou provádět. Děkuji. Paní Bilbao, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji vám eh, za váš eh, příspěvek. Děkuji, přeji vám mnoho úspěchů na váš půlrok eh, ve všech těchto projektech. Budu se snažit být nyní konkrétní, prostě proto, že na evropské rovině vždy vždy mluvíme o velkých principech, ale málo kdy jsme konkrétní. TNT, mm, tam bych eh, ráda zmínila projekt číslo 3. Eh, co zamýšlíte udělat pro to, aby francouzská část, kde došlo k blokádě, eh, se opět dostala do pohybu? To je prioritní projekt TNT. Další eh, věc, námořní eh, dálnice. Eh, to je také důležité téma. Jak chcete pokročit v této oblasti, jak chcete dosáhnout větší, lepší spolupráce mezi přístavy, aby i v této oblasti došlo ke zvýšení efektivity, abychom opravdu měli trvale utržitelný sektor dopravy v oblasti Evropské unie. Jak tady lépe propojit baskickou část Španělska s zbytek Evropy. Železniční doprava, nové koridory, tam by mě zajímalo, co eh, jaký je váš názor na tuto oblast a jaké, jaký je postoj španělského předsednictví eh, v oblasti něk, některých zcela konkrétních koridorů, které by měly být uvedeny v příloze daného dokumentu. Eh, body skenery, další, a co si o tom myslíte, body skenery na letištích. A poslední věc, která mě zajímá, návrh směrnice o eh, pracovní době eh, lidí pracujících v silniční dopravě, tedy řidičů. Jak se španělské předsednictví staví k tomuto návrhu o úpravě pracovní doby řidičů kamionů? Velmi kontroverzní téma. Seznam řečníků tady narůstá, zatímco čas se krátí. Takže my ceníme toho, že to je mezi námi pan ministr, každý, že chce něco říci, ale prosím vás, pokud už něco bylo řečeno, nemusí to říkat všichni. Takže prosím, neopakujte něco, co už řekli lidé před vámi. Paní Lichtenberger, dvě minuty, paní Lichtenberger. Děkuji. Pro mě eh, tady vzniká několik otázek z toho, co už bylo řečeno. Jedna otázek, první otázka je, když eh, vy neustále jste toho názoru, že body skenery by měly být používány, přestože je to spojeno s velkými pochybnostmi eh, o tom, jestli se vůbec takhle podaří dosáhnout kýženého cíle, technicky to není zralé řešení. Eh, vy jste říkal, že nechcete, aby to bylo nepříjemné. Eh, já si myslím, že je důležité, eh, aby zásahy do soukromí byly přiměřené. A v tomto případě, když ten výsledek není jaksi zaručen, tak já se ptám, jestli se vám nezdá, že by bylo zapotřebí toto ještě trošku vypilovat. Když tady mluvíme o body skenerech, my bychom v Evropském parlamentu vám mohli prodat několik starších dalších modelů. Eh, Druhá věc, eh, která mi leží na srdci a která je pro mě důležité v rámci každého předsednictví. Švédové mě nechali ve štychu. Eh, ptám se, jak to vypadá s vaším zájmem o Alpskou konvenci, Alpskou dohodu. My bychom tu smlouvu měli konečně dotáhnout do konce, protože Italové eh, tady kladou odpor a já se ptám, nedalo by se to v konečně dotáhnout do konce, protože já si myslím, že podobná úmluva eh, třeba pro oblast Pireneji by byla velmi zajímavým přístupem. A za třetí, pokud eh, mluvíte o úpravě týkající se tekutin a že, si ji chcete, že ji chcete zachovat, tak se ptám, eh, jak se stavíte eh, k tekutinám, které požívají řidiči eh, za volantem, které vyjadřujeme v promilích. Van Dalen. Následuje pan Van Dalen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám dvě otázky, které ještě nezazněly. V první řadě, pane ministře, jste hovořil o trvalé udržitelné vnitrostátní dopravě, bavili jsme se o říční dopravě v pondělí, která představuje asi 5 v Evropě, ale v Nizozemí je to asi 40 Co se týče emisí, tak ty jsou nesmírně nízké, pohybují si ve výši méně než Říční doprava je tedy velice ekologická a trvale udržitelná. Chtěli bychom se zeptat, zda chcete řešit tuto situaci především z hlediska stávající krize. Tento sektor je v krizi nejen v důsledku snižování cen, ale i snížené poptávky. Možná by se mohli obrátit na komisi, aby řešila tento sektor a krizi. Dále další otázka se týká bezpečnosti. Bavili jsme se především o silniční dopravě, jsou tam nejrůznější zákazy, například eh, kamiony nesmí jezdit o víkendu a tak dále, takže se věci těžko efektivně plánují a řidiči musí být v důsledku těchto nejrůznějších zákazů a nařízení velice flexibilní. Bavili jsme se na toto téma také s budoucím komisařem, panem Kalasem, a napadlo nás, že by bylo dobré, abychom celkově harmonizovali všechny příkazy a zákazy, které jsou uplatňovány v celé Evropě v oblasti silniční dopravy. Takže mohl byste řešit tuto věc? Pane ministře, chtěl byste odpovědět na tyto dotazy, nebo budeme pokračovat dál? Dobře, budeme pokračovat. Pan Kancián, prosím, má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a chtěl bych také přivítat pana ministra. Přišel jste skutečně ve vhodnou chvíli. Máte sice před sebou pouze šest měsíců, ale nesete velkou odpovědnost. Musíte velice pečlivě naplánovat celou řadu věcí. Například otázka intermodality. ale musíme také brát v úvahu, co se děje mimo Evropskou unii na jiných kontinentech. Například, když se podíváme na mezinárodní setkání, které proběhlo v Nápoli, kde jsme dosáhli určitých výsledků, dokumentů, kde jsme se bavili o i jiných kontinentech, například o Africe. A v těchto dokumentech hovoříme o trvalo udržitelných dopravních systémech a věřím, že vy by jste připraveni také navrhnout nový způsob financování v rámci PPP. Když se ale podíváme na stávající krizi, jak chcete rychle implementovat celou tu novou mašinerii v oblasti ekonomiky, jak chcete zlepšit celý systém. Další věc, práva pasažerů. Viděl jsem usnesení rady a přišlo mi, že je trochu vágní, že se tam ztrácí e, konkrétní iniciativy, čili bych rád e, chtěl vědět, co chcete dělat s tímto dokumentem z hlediska harmonogramu i obsahu. Děkuji, chtěl bych e, poděkovat všem poslancům, kteří už nechtějí hovořit, kteří se nechtějí na nic zeptat. ptát. Dalším řečníkem je paní Tykau, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, ráda bych eh, poblahopřála španělskému předsednictví, protože v programu TRIA Španělsko, Belgie a Maďarsko je jasně nastíněna strategie pro eh, Podunají. Eh, bylo to zahájeno, nebo bude to zahájeno na konferenci v únoru a já bych se ráda dostala k střednědobé revizi dlouhodobých finančních výhledů. Mě by zajímalo, zda na neformálním setkání s ministry pro dopravu budete řešit také otázku možného přehodnocení operačních programů, aby bylo možné získat více finančních prostředků pro, pro projekty v oblasti dopravy a zda toto neformální setkání také má v plánu Eh, projednat administrativní spolupráci pro vzájemné propojení rejstříků v oblasti silniční dopravy. Poslední prvek, poslední otázka se týká důležitosti dopravy v budoucí strategii Evropské unie v té tzv. strategii 2020 a pevně věřím, že se tuto věc projednal s panem komisařem. Dále je to otázka pracovních míst a pracovních podmínek pro pracovníky v oblasti dopravy. Děkuji a nyní má slovo pan Starks, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám dotaz na oblast bezpečnosti silničního provozu. V Bílé knize se uvádí, že chceme snížit o 50 počet úmrtí při silničních nehodách. Jeden z kolegů hovořil o takzvané nové Bílé knize, Budete se snažit dosáhnout tohoto cíle do roku 2015 a myslíte si, že můžeme tohoto cíle do roku 2015 dosáhnout? Mohla by například eh, komise nejen naplnit tento cíl, ale mohla by také dosáhnout jiného cíle do roku 2020? Možná se nám podaří stanovit také nějaký cíl pro děti a také pro registraci lidí, kteří jsou zraněni v dopravní nehodě, čili měli bychom brát eh, v potaz nejen počet úmrtí, ale i zraněných. Čili mohli bychom snížit počet úmrtí o 50%, o 50% také počet zranění a také určité procento snížení eh, eh, počtu zraněných a mrtvých dětí. Děkuji. Presidente, buenos días, señor ministro. Děkuji, pane předsedo. Tady jsem. Dobrý den, vítám vás, pane ministře, v našem parlamentu a těšíme se na spolupráci s vámi. Eh, mám eh, jednu krátkou otázku. Španělsko je dnes vlastně takovým ostrovem v železniční síti Evropy, protože jsou v Evropě jenom dvě země, Rusko a Španělsko, kde máme jinou eh, šířku rozchodu kolejí nežli ve zbytku Evropy. Dokázal byste si, dokázal byste, mohl byste nás informovat, jestli patří k vašim prioritám i to, aby se španělské hospodářství připojilo ke společnému vnitřnímu trhu v oblasti železnic, myslím na železniční nákladní dopravu hlavně. A pak by mě zajímalo, jestli byste nám mohl říci, eh, zda eh, eh, bude existovat nějaká prioritní nákladní osa, Eh, z Algeciras přes Cartagenu, Valencii, a, eh, aby se zajistilo napojení na evropské trhy? Máte takovou prioritní osu? Ayala Sender. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítám vás, pane ministře. I já bych eh, ráda navázala na tu otázku pana Tremozy. Eh, on mě vlastně usnadnil mm, úkol, protože i mě zajímá, jestli španělské předsednictví eh, při přepracovávání T má v plánu také mm, přepracování metodiku, metodiky. Co se týče té metodiky, tam jde také o mm, jaksi pře, překonání Pyrenejí. A e, vy jste říkal, že španělské předsednictví se bude zaměřovat na středomořský koridor, tedy to, tam jde o propojení e, středomořského e, pobřeží. Paní Bebao mluvila o baskické části, to je atlantické pobřeží, ale mezi tím máme 500 kilometrů zdi Pyrenejí a tam je vlastně středověk, čili to je prioritní projekt číslo 16, kde šlo o centrální eh, propojení eh, přes Pireneje a pan Kremoza správně upozornil na to, že v podstatě tohle je také propojení Španělska se zbytkem Evropy a proto eh, tu otázku jenom ještě jednou zdůrazním a podpořím a ptám se, jestli španělské předsednictví se bude zaměřovat také na tuto prioritní osu číslo 16. Dále k silniční dopravě. Tam bych ráda upozornila na to, že je důležité mít inteligentní transportní systémy, dopravní systémy. Španělské předsednictví eh, o tom již mluvilo a myslím si, že v radě byste se měli zasadit zejména o eh, tyto budoucí inteligentní dopravní systémy, zejména pro silniční dopravu. Právě proto, abychom měli trvale udržitelnou doprav, eh, dopravu na silnicích. Jde také o propojení, interoperabilitu s ostatními e, systémy dopravy, ale silnice by neměla být považována za nepřítele. E, spíše bychom se měli snažit pro urč, o určité změny ve jménu trvalé udržitelnosti a mobility na silnicích. Děkuji. Pane ministře. No, děkuji. Chci zopakovat jednu odpověď, kterou jsem vám již dal. Nevím, jestli jste zrovna byli přítomně v sále, ale myslím, že jsem dost jasně se vyjádřil k otázce skeneru. Musíme mít Evropě společný postoj nebo nic. Nelze připustit situace, kdy občané si nadále budou stěžovat na různé systémy, kterými musí procházet na letištích. Musíme dospět k jednotnému koncenzu a musí to být v souladu, všechna, všechna technologie musí být v souladu s respektováním soukromého života. Ale jde o globální reakci na hrozbu terorismu. Musí to začít tady, v tomto výboru, v tomto parlamentu. Já předložím návrh, jehož snahou bude dosáhnout na, eh, schody na ministerské schůzce. A já nechci nikomu nic vnucovat. To tež se týká naší dohody se Spojenými státy. Hovořil jsem se státním tajemníkem pro dopravu. A jasně jsem řekl, že chceme rozšířit to rozhodnutí z roku 2006 o zákazu převozu kapalin. Když někdo řekl něco o nebezpečných eh, látkách přepravovaných pře, po silnici, tak eh, k tomu zatím žádné návrhy z komise nejsou, ale budu to mít na paměti. Práva autobusových cestujících. Konkurenceschopnost musí souviset a musí jít ruku v ruce s kvalitními službami. Španělské předsednictví již zahájilo diskuze s parlamentem protože všichni se shodneme na tom, že toto nařízení chceme. Chceme, aby <clears throat> se dohodlo spolu s nařízením o právech cestujících v námořní dopravě. A teď je Alpská umluva. Měla by sloužit rozvoji v alpské oblasti a zároveň tento region zachovat z hlediska biodiverzity a udržitelného rozvoje. Týká se to zemí, které sdílí tento region. Je ovšem těžké sladit jednotlivé ekonomické a environmentální zájmy zemí. Proto španělské předsednictví má ochotu snažit se prosadit iniciativu, která by s tímto projektem a podobnými projekty pokročila. Otázka pracovní doby řidičů v silniční dopravě. Tomu připisujeme veliký význam. 30. března ministři přijmou základní postoj a základní dokument. Je nám jasné, že parlament bude dokončovat první čtení o pokynech jsme si dobře vědomi toho, že naše předsednictví má za úkol zajistit práva pracujících a zároveň nenabourat konkurenceschopnost evropské dopravy. Eh, pokud jde o dálnice moře, myslím, že jsem to řekl jasně. Naše pozice byla jasná, když jsme se dohodli s Francií a s některými dalšími státy ale naše úsilí ještě zintenzivníme. Otázka o bezpečnosti silničního provozu. Naším cílem je snížit nehodovost mezi lety do roku 2010 o 50%. E, Některým zemím se to za toto období podařilo. Třeba ve Španělsku 50 55% od roku 2000, 55, o 55% méně obětí. Máme plán silniční bezpečnosti do roku 2020, komise říká, že ho předloží. My se na ní těšíme a budeme ho také náležitým způsobem prosazovat. A pak taková trošku národní otázka. co se bude dít s ve Španělsku s s rozchodem kolejí. Samozřejmě, že mým záměrem je, aby se postupně zavedl rozchod běžný v Evropské unii, ale to stojí hodně peněz. Chceme však, aby se tak stalo, aby se tak dělo, ale nestane se tak ze dne na den. Středomorský koridor. Jakmile jsem se dostavil <clears throat> před tento výbor, tak jsem řekl, že Středomorský koridor je jednou z priorit mé země napojení na další velké dopravní tepny Evropy. No ale řekněme si to jasně, musíme než vypracovat určitou metodiku toho, jak postupovat. Plánovat budoucí koridory tak, aby byly zapojeny do celého evropského dopravního systému. Je důležité nastavit tu metodiku správně. A pak všechno ostatní, co bude následovat, bude mnohem snažší. Souhlasím s tím, co řekl pan de Grandes. <clears throat> Dále otázka opět o cestujících, na to už jsem odpověděl, takže konečně se ještě vrátím k tomu propojení s Francií. Španělsko a Francie. Španělsko a Francie, jak víte, se zavázali k celé řadě projektů a kroků Máme projekt číslo 3 například, vysokorychlostního vlaku, Figaro z Perpignan, pak je tu ta osa číslo 16, Madrid, Paříž, to je cesta přes Pireneje a pak číslo 19, My na tom také usilovně s Francí pracujeme. Neustále se snažíme, aby tyto projekty nezůstaly stranou. Je tu návrh nového evropského koordinátora. Pro PP3. A další věc, a o tom budu hovořit s, pan, s panem Kalasem, prioritní projekt číslo 16, to by měl koordinovat, myslím, pan Seky, aby tyto koridory byly více zaintegrovány do evropského dopravního systému. Myslím, že takový postoj měl i eh, komisař Tajany, který nyní končí a já zdůrazním panu Kalasovi, že je potřeba tyto tři koridory skoordinovat. Elektronické rejstříky nákladních automobilů na evropské úrovni, na tom se pracuje. Ještě se musí dopracovat specifikace, musí to přijmout komise a tyto rejstříky budou národního charakteru, ovšem budou vzájemně propojené. A pak eh, krize ve vnitru zemské ne, lodní dopravě, vím, co se o tom říká. Zatím jsem se nad tímto bodem nezamýšlel. Ale pečlivě jsem si to zaznamenal. Dobře, děkuji pane ministře, děkuji vám, děkujeme vám za vaše odpovědi na vznesené dotazy. Na začátku jsem i vám říkal, že některé otázky jsou, mohou být náročné. Myslím, že e, skutečně nesklamali ani dnes. Jednou z nevýhod toho, když jste minister dopravy a dostavíte se před tento výbor, je, že tento výbor skutečně dobře sleduje a má skvělé kvalifikace e, v této oblasti a ví, o čem mluví. A já vám ještě jednou děkuji, těšíme se, že s vámi budeme spolupracovat za španělského předsednictví, přejeme vám mnoho dobrého ve vašem úsilí a úspěchy při plnění vašich priorit, které z nich některé jste nastínil. S radostí s vámi budeme spolupracovat, abychom se, aby se nám podařilo se probrat celým tím legislativním procesem. Pomůžeme vám tam, kde budeme moci, tak aby vy jste splnil vaše cíle, cíle vašeho předsednictví. Ještě jednou děkujeme. Děkujeme za odpovědi na všechny otázky. Děkuji. Děkuji všem poslancům a poslankyním za to, že nám pomohli za to, že jsme se drželi časových limitů, zvláště těch, eh, kteří stáhli své dotazy. A děkujeme tlumočníkům. Připomínám, ve tři hodiny dnes odpoledne tady bude ministr cestovního ruchu 5G3. 5G3. Jinými slovy, si budete muset vzít vaše dokumenty, složky a hlasovací karty a přestěhovat se.